Drazí kolegové, zahajuje naše zasedání. Eh, máme tady tři předsednictví, eh, protože slyšení se týká tří výborů. Výboru pro rozpočet, výboru pro kontrolu rozpočtu a výboru pro právní záležitosti. Dovolte, abych mezi námi srdečně přivítal a paní Kristalinu Georgievu, místo předsedkyni dezignovanou. Dovolte, abych vám připomněl, že v souladu s postupem schvalování adeptu na komise podle přílohy 16 jednacího řádu vyhodnocuje parlament designované komisaře na základě jejich kompetentnosti obecně, na základě jejich evropské angažovanosti a na základě jejich osobní nezávislosti. Evropský parlament rovněž vyhodnocuje eh, znalost jejich potenciálního portfolia a jejich schopnosti komunikovat. Rád bych vám připomněl, že před slyšením místo předsedkyně, designovaná místo předsedkyně písemně odpověděla na přípravený dotazník. Odpovědi v písemné formě byly ve všech jazycích dány k dispozici poslancům. Naše diskuse bude strukturována následujícím způsobem. Paní místo předsedkyně eh, udělá ústní úvod eh, a ten by neměl být delší než 15 minut a na konci za slyšení bude mít dezignovaná komisařka a místo předsedkyně 5 minut na závěrečný statement. A budeme mít poté 45 otázek ze strany poslanců a okamžitě na každou otázku bude paní dezignovaná místo předsedkyně odpočívat a promiňte odpovídat a máme jednu minutu na otázku a dvě minuty na odpověď. První kolo otázek se eh, bude týkat zástupců jednotlivých politických skupin. Druhé kolo otázek bude strukturováno ve třech blocích. Každý eh, bude eh, klas otázky týkající se odpovědnosti eh, toho, kterého výboru. A sice nejprve bude se ptát výbor pro rozpočet a poté výbor pro kontrolu rozpočtu a na závěr výbor pro právní záležitosti. Rád bych vás také upozornil na to, že tato diskuse bude tlumočena do 22 jazyků a všichni řečníci mohou tedy hovořit svou mateřštinou. Řečníci eh, ale jsou vyžádáni, aby si uvědomovali, že jsou tlumočeni a tudíž eh, prosíme, aby nehovořili příliš rychle. A na závěr Eh, dovolte, abych vás upozornil na to, že tato diskuse bude přenášena online eh, web streamingem na internetových stránkách internetu a, eh, na, a slyšení bude také uchováno a bude k dispozici k vyvolání na stejných webových stránkách. A nyní dám slovo mým dvěma kolegům z dotyčných výborů, z výboru pro kontrolu rozpočtu a z výboru pro jury. A a dovolte, abych ještě jednou řekla, paní dezignovaná místo předsedky, jak s velkou pozorností sledujeme přípravu rozpočtu pro rok 2015, eh, který se eh, týká ještě nezaplacených plateb a že tedy hledáme strukturované odpovědi pro vyřešení této otázky, abychom zabránili tomu, že Evropská unie by začala čelit, čelit velikým dluhům. Také bych rád upozornil na to, že věnujeme pozornost mezinárodnímu finančního rámci, který je plánován na rok 2016, ale bude se posuzovat už v roce 2015 a s velikou pozorností sledujeme sledujeme také těch 300 milionů, které anoncoval Jean-Claude Juncker, jaký dopad rozpočtový to bude mít na rok 2015 proto, abychom mohli eh, tuto částku rozumně vynaložit. A Zároveň, co se týče vlastních zdrojů, eh, Evropský parlament hlasoval o příslušných záležitostech a potom my bychom rádi upřesnili ještě záležitost parlamentní kontroly v eurozóně a e, Evropského mechanismu stability. A nyní dávám slovo paní Ingeborg Gressle, předsedkyni výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji srdečně, pane kolego. Dovolte, abych tady také srdečně přivítala paní zezignovanou místo předsedkyni ve jménu výboru pro kontrolu rozpočtu. Máme nová portfolia pro komisi, která sice tvoří nová portfolia, ale jsou založené na starých zkušenostech. Už před rokem 2004 jsme toto folium, portfolio měli a my vidíme eh, v této situaci příležitost, aby se v politice v jedné oblasti, v jednom rezartu řešily otázky eh, financí, ale i kontrolu rozpočtu. Paní místo předsedkyně bude jediná jedinou místopředsedkyní s pří mou možností kontaktu s aparátem. My máme veliký zájem na konkrétních výsledcích a v celkové konstrukci vidíme příležitost, jak oblasti kontroly rozpočtu a potírání jak... Kolleginnen a Kollegen, Podvodu sloučit do jedné oblasti a efektivně zde postupovat. A e, jak říkal pan předseda e, rozpočtového výboru, e, strukturované otázky budou vypadat stejně, čili jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď a my doufáme, že budeme moci s vámi konkrétně výborně spolupracovat v zájmu plát, daňových plátců Evropské unie. Děkuji vám srdečně. A nyní má slovo pan Pavel Svoboda, předseda eh, výboru pro právní záležitosti. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zdravím vás, paní Georgieva. Dovolte, abych vás všechny přivítal na tomto slyšení jménem Výboru pro právní záležitosti. Výbor, kterému předsedám, vám eh, předloží dnes jenom několik málo dotazů a mělo by to tak také být, protože v současné době více než kdy předtím je správné provádění evropského rozpočtu eh, naším eh, velkým úkolem. Jako rozpočtový orgán je Evropský parlament přesvědčen, že je zásadní, pokud máme uspět při provádění rozpočtu a správně monitorovat různé programy a politiky, tak je tedy v našem zájmu, stejně jako v zájmu členských států, podniků a občanů, abychom zajistili, že všechny instituce, agentury a jiné orgány Evropské unie se mohou spoléhat na kvalifikované, nezávislé, motivované pracovníky. Pan předseda Juncker vám přidělil portfolio, do kterého spadají také lidské zdroje. Budete tedy přímo odpovídat za nábor, za pracovní podmínky, kariéru a mobilitu v rámci Evropské komise a nepřímo také za řadu dalších záležitostí, které jsou velice důležité pro všechny zaměstnance evropských institucí, orgánů a agentur. Budete tedy odpovídat eh, celkově za dobrý výkon všech lidských zdrojů. Evropský parlament si uvědomuje význam tohoto úkolu a z tohoto důvodu náš výbor pro právní záležitosti eh, bude mít své slovo při vašem hodnocení na stejném rovném základě s dvěma dalšími výbory. Paní Georgieva, těšíme se na vaše úvodní vystoupení. Madame la vice-présidente Vážená paní dezignovaná místo předsedkyně, máte slovo. Honorable. Vážení předsedové výboru, vážení poslanci Evropského parlamentu, je mi velkou ctí, že se mohu vrátit do Evropského parlamentu po druhé jako kandidátka na komisařku. Pamatuji si své první slyšení, jako kdyby to bylo teprve včera. A byl to počátek velice plodné spolupráce s Evropským parlamentem, která vycházela ze vzájemné důvěry a úcty. A pokud budu potvrzena ve své funkci tentokrát, velice se těším na pokračující spolupráci ve stejném duchu s celým parlamentem, ale především s vašimi třemi výbory, které jsou tu dnes zastoupeny. Tentokrát před vámi stojím jako kandidátka na místo předsedkyni pro rozpočet a lidské zdroje a jsem si plně vědoma toho, že je naprosto zásadní, abychom maximálně využívali našich finančních zdrojů a talentů našich pracovníků, abychom mohli naplnit sliby, které jsme dali evropským občanům. Domnívám se, že podstatou mé práce, pokud budu ve své funkci potvrzena, bude sladit zdroje s prioritami, a zajistit maximální výsledky z naší práce, což znamená, že nám půjde o to dosáhnout skutečné výkonnostní kultury a odpovědnosti vůči občanům, kteří prac, platí za práci, kterou odvádíme a kteří by také měli mít možnost těžit z jejich výsledků. Bude to samozřejmě eh, žádat eh, výkon z mé strany, ale i ze strany mých kolegů a já si myslím, že bychom společně měli eh, odpovědět na následující otázky čeho se nám podaří dosáhnout eh, každým eurem, které vynakládáme v našich hospodářstvích. Jsou naše kontroly dostatečně silné na to, aby dokázali předcházet zneužívání prostředků, které nám svěřují evropští občané a děláme skutečně vše, co je v našich silách, abychom zajistili dobré pracovní podmínky pro naše pracovníky a aby mohli dobře a kvalitně odvádět svou práci. Myslím si, že především v dnešní době, která je pro mnoho lidí tak obtížná, musíme využívat evropský rozpočet moudře a pokusit se ho využít eh, na to, abychom se vymanili z dlouhé krize, která má dopad na naši konkurenceschopnost, na pracovní trhy, na naši životní úroveň a důvěru, kterou mají lidé v evropský projekt. Rovněž se domnívám, že evropský rozpočet má tu možnost pomoci obnově a konkurenceschopnosti, má možnost obnovit mezi občany důvěru v Evropu. Máme tedy velice dobrý kvalitní základ, čímž je nedávno schválený víceletý finanční rámec VFR. Je to jedna jeden bilion eur, které budeme investovat během příštích sedmi let do lepších pracovních míst, růstu a lepší kvality života. A nejde o žádná abstraktní čísla. Evropský rozpočet má přímý dopad na životy našich občanů představuje práci pro 600 tisíc lidí, kteří pracují na projektech, jež jsou financovány z politiky soudržnosti a pro stovky tisíc dalších lidí to představuje práci v podnicích, které dodávají zařízení či materiál pro tyto projekty. Znamená to také lepší šanci najít práci pro 4 miliony studentů, kteří se mohou zúčastnit programu Erasmus+. A mém současném portfoliu to také znamená otázku života a smrti pro oběti konfliktů a přírodních katastrof. Nicméně takového dopadu je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud prostředky, které máme k dispozici, skutečně dobře využijeme, pokud je správně využijeme v praxi, což znamená, že musíme také vyřešit nedostatek prostředků na platby, o kterých se eh, také ve vašem rozpočtu hodně hovořilo, když jste hlasovali o návrhu rozpočtu pro rok 2015 a je to Velká starost také pro současnou komisi. Zřejmě jste viděli dopis eh, předsedy Barossa šéfům států a vlád a předsedovi Evropskému parlamentu, v němž žádá o podporu při řešení tohoto problému. Je to skutečně jedna eh, z priorit, eh, které mi svěřil také eh, současný předseda komise. Pokud budu potvrzena ve své funkci, převezmu štafetu po stávajícím komisaři Dominikovi a pokusím se úspěšně završit rozpočtová vyjednávání pro opravný rozpočet pro rok 2014, pro rozpočet na rok 2015, tak abychom mohli začít, začít pracovat na tě, té nahromaděné kupě nezaplacených účtů. A já jsem přesvědčena o tom, že jinak eh, uškodíme sami sobě, protože dojde ke spoždění důležitých programů, které mohou jinak tvořit pracovní místa a růst. A navíc eh, by to mohlo vést eh, k dalším nákladům, protože bychom museli hradit úroky. A bylo by to skutečně nevhodné využívání prostředků daňových poplatníků a poškodilo by to naše pověst a důvěryhodnost. Ale je to problém, který se podle mého názoru dá vyřešit tím, že budeme aplikovat dostatečnou flexibilitu, kterou Evropský parlament eh, tolik eh, žádal, o kterou tolik usiloval a na které se nakonec všichni shodli. Nežádáme další prostředky na platby eh, navíc oproti současnému VFR, pouze žádáme o to, abychom dnes měli k dispozici více prostředků, abychom se vypořádali s neobvyklými a nepředpokládanými okolnostmi, protože jsou tady skutečně nečekané, nečekaně navýšené účty z oblasti politiky soudržnosti, Dochází eh, také k předfinancování některých důležitých eh, programů a také eh, nový kontrakt, který se týká Ukrajiny. Ale podívejme se teď na bezprostřední priority, které jsou velice důležité a podívejme se i dále do budoucna. Já se domnívám, pokud jde o oblast rozpočtu, tak já se budu muset vypořádat především se střednědobým přeskupem VFR v roce 2016. To bude příležitost příležitost dále nasměrovat evropský rozpočet směrem na pracovní místa, růst a konkurenceschopnost a pokud to bude potřeba, zaměříme se i na nové problémy, které eh, v té době vzniknou. Bude to také okamžik, kdy budeme moci eh, prověřit eh, budoucí a zamyslet se nad budoucím víceletým finančním rámcem. Můžeme hovořit o lepším provázání VFR s politickými cykly evropských institucí Nová komise naváže také na slib eh, odcházející komise a předloží návrh na revizi víceletého finančního rámce. Za druhé, je tady velice důležitý úkol a to je otázka vlastních zdrojů, což už teď řeší skupina na vysoké úrovni profesora Montyho. Pokud budu potvrzena ve své funkci, velice ráda k této práci přispěju. Úkolem je eh, zamyslet se nad eh, historií systému vlastních zdrojů a především eh, zanalizovat eh, možné cesty do budoucna. Výstupy z této práce mohou být zužitkovány také během střednědobého přeskumu, ale myslím si, že především při přípravách dalšího VFR, čemuž bychom se měli začít věnovat na počátku roku 2018. Samozřejmě předtím, než předložíme jakékoliv návrhy týkající se budoucího VFR, budeme konzultovat Evropský parlament a všechny další zainteresované subjekty. Vím, že budeme mnohem silnější v těchto konzultacích, pokud mezi tím dokážeme schromáždit důkazy o tom, že využíváme rozpočet lépe a že kultura čerpání se více orientuje na výsledky, na výstupy. Budeme muset prokázat, že evropský rozpočet eh, skutečně přináší obrovskou návratnost prostředků. Proto potřebujeme pokročit v takzvaném výkonovém rozpočtování a bude to také znamenat, eh, že budeme muset být schopni lépe využívat prostředků, které máme k dispozici. Například tím, že přesuneme granty, které teď poskytujeme, částečně na inovativní finanční nástroje. Vezměme si například pilotní projektové dluhopisy. Tady je návratnost eh, až 40 násobek investovaných prostředků z evropského rozpočtu. 40 násobek. Jsou to inovativní finanční nástroje, které budou i v budoucnu velice, eh, sehrávat velice důležitou eh, roli v tom 300 miliardovém balíčku, o kterém hovořil budoucí předseda komise. Musíme také více investovat do projektů, které mají více cílů a tím pádem také více přínosů. Například nová politika soudržnosti navýší financování do energetické účinnosti, protože to jsou investice, které dále podpoří místní podnikání, zníž, sníží to naši eh, závislost na dovozech, pomůže to vytvořit pracovní místa, sníží to emise CO2, pomůže nám to bojovat s klimatickými změnami, ale sníží to také naši energetickou závislost. Velice důležitá součást našich kroků, jejich cílem je lepší čerpání a lepší návratnost vynaložených prostředků, je samozřejmě také boj se zneužíváním financí takže si najdu čas na to, aby provedla bilanci, eh, pokud jde o pokrok eh, s čerpáním rozpočtu a dodržováním rozpočtových pravidel. Naše nové programy nám mají umožnit eh, zajištět lepší výkonnost, vyhnout se chybám a přinášejí také efektivnější kontroly, ale přesto ještě před námi obrovský kus práce a je potřeba dále zlepšit dodržování pravidel, to zůstává tedy naším cílem a tady bude důležitá spolupráce s členskými státy a dalšími subjekty. Myslím si, že musíme zapracovat na zjednodušení pravidel, zlepšit eh, vykazování čerpaných prostředků a také zlepšit kontroly. Je potřeba to také vše správně komunikovat. Myslím si, že můžeme také e, zlepšit e, systém založený na riziku, to znamená, že soustředíme potom kontroly tam, kde je větší riziko. Budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, členskými státy, národními parlamenty, Evropským účetním dvorem, národními kontrolními úřady a také s mezinárodními partnery. Předložím, respektive podpořím to, aby se e, abychom byli skutečnými strážci eh, využívání eh, evropských prostředků. Je potřeba zabránit eh, podvodům, protože to poškozuje celou podstatu evropského projektu a to nelze tolerovat. Z tohoto důvodu se také zasadím o vytvoření úřadu evropského žalobce, abychom mohli lépe řešit případy, kdy dochází k poškozování evropského rozpočtu. A v neposlední řadě bych se chtěla zmínit o našich pracovnících, protože nic z toho, co jsem uvedla, by bylo eh, by nebylo možné, kdybychom neměli na komisi i v jiných evropských institucích vynikající pracovníky. V době rostoucí celosvětové konkurence, která se týká také talentu, se musíme neustále zlepšovat, eh, pokud chceme mít eh, velice kvalitní veřejnou službu a úředníky a já to cítím jako velikou povinnost, eh, kterou jsem dostala od předsedy komise. Musíme dále zatraktivňovat kariéru v evropských institucí, musíme být schopni využít různorodosti našich pracovníků, musíme být schopni rozvíjet jejich talenty, dokázat si je udržet a hovořím o ženách i e, mužích. Já věřím také v férové zacházení s pracovníky a v rovnost na všech úrovních, takže ve své funkci zajistím také 40% zastoupení žen na vysokých a středních manažerských postech. Za druhé chci říci, že musíme podporovat eh, mobilitu našich pracovníků v rámci Evropské komise, kde existuje možnost eh, se interně přesouvat na různá pracovní místa. Za třetí musíme také implementovat eh, nákladově úsporná opatření, aniž bych to mělo dopad eh, na kvalitu. A především ovšem nová komise musí být silný a efektivní tým. Na jedné straně máme peníze, na druhé straně pracovníky a Obojí je důležité, pokud chceme zlepšit eh, kvalitu života v Evropské unii, ale co je vůbec nejdůležitější, jsou hodnoty, které z nás dělají eh, ty, jimiž jsme. Ty nám pomáhají překonat eh, rozpory a znamená to také, že nikoho nenecháváme na holičkách. Snažíme se chránit své životní prostředí, chráníme zranitelné doma i za našimi hranicemi. A právě díky těmto hodnotám jsem tak pyšná na naši Unii a je mi velikou ctí ucházet se o tento úřad. Děkuji. Merci, madame. Děkuji vám mnohokrát. Otázky budou kladeny eh, ve dvou sekvencích. V prvních eh, umožní, eh, bude umožněno každé politické skupině se vyjádřit jedním řečníkem a ve druhé fázi budeme klást otázky, které budou souviset nejprve s rozpočtem, posléze s kontrolou rozpočtu a na závěr otázky související s právními otázkami. Prvním řečníkem k první sekvenci je Jose Manuel Fernandez. Děkuji mnohokrát. Na prvním místě bych chtěl poblahopřát paní designované komisařce za ústní prohlášení, které jste nadnesla, které projevuje její kompetenci, silné zkušenosti a také hluboké znalosti eh, rozpočtové problematiky, která je středem našich, našeho zájmu. A není otázka. Hovořila jste o závažném problému plateb ale jak si myslíte, jak chcete jednat? Jaký závazek chcete na sebe vzít? Co chcete slíbit našemu parlamentu, tak abyste zejména stabilizovala ten problém a poté ho vyřešila? Připomínám, že v roce 2013 jsme tady měli více než 23 miliard eur, které musou být ještě zaplaceny. A ten letos to budou desítky miliard eur, které budou muset být zaplaceny. A já se tady psám, to jsou závazky, které byly schváleny institucemi. Je třeba, abychom dostali našim závazkám, jinak ztratíme naši důvěryhodnost, kterou tak velice potřebujeme. Děkuji vám mnohokrát. Nyní. Děkuji vám, pane Fernandesi, za skutečně zásadní otázku, která je v centru pozornosti nás všech. Vyjádřím se k tomu ze tří hledisek. Za prvé, je třeba zaplatit eh, akumulované účty, protože jinak se z toho stane lavina. Což znamená, že návrh na eh, opravný rozpočet pro rok 2014 eh, budou schváleny, že využijeme možnost flexibilitu, flexibility rezervu, která je dána k dispozici. To se tedy týká letošního a příštího roku. V tomto období je důležité především situaci stabilizovat a pokud možno ji také zlepšit. Ale samozřejmě, že tím naše práce nekončí. A tím se dostávám k druhé záležitosti. Musíme velice opatrně řídit budoucí strukturování programů a projektů, abychom je také mohli efektivně realizovat. My už jsme na komisi začali eh, tuto práci vlastně napříč všemi generálními ředitelstvími. Vlastně jsme začali v mém generálním ředitelství pro humanitární pomoc eh, a uvědomili jsme si, že musíme velice pečlivě strukturovat eh, programy, aby nedocházelo k těmto akumulacím. A třetí věc, a tady vstupuje do hry střednědobý přeskum, musíme hledět do budoucna a říci si, jakým výzvám čelíme, jakým způsobem chceme čerpat eh, evropský rozpočet, na co eh, ho chceme vynaložit. Samozřejmě, že ne vše se dá předvídat, ale během toho přeskumu je právě vhodná doba k tomu, co říkáte vy, zamyslet se nad eh, dopadem rozpočtu, který máme k dispozici, včetně toho problému s platbami. Gadia Zabal. Děkuji mnohokrát a jde Gadia Zabal. Gracias. Děkuji vám, paní designovaná komisařko. Ve vašem úvodu jste hovořila o víceletém finančním rámci a hovořila jste o střednědobém přeskumu midtime review a víte, že tady jsou termíny velice důležité. Tento parlament velice se zasazoval o to, aby to bylo post-electoral revision, čili přeskum po volbách. A já bych chtěla vědět, zda už nyní uvažujete o tom, že se zahájí práce na této post minimálně revizi. Eh, vzhledem k tomu, že pan Juncker tady slíbil tuto investici 300 milionů eur a mm, my se trošku obáváme toho, že netvoř, nejste členkou té skupiny a proto se chceme zeptat, eh, zda těchto 300 miliard eur, které navrhl pan Juncker, budou řízeny i vámi a jakou část z nich byste měla čerpat a jaké nástroje by se měla rozvinout, aby tento plán byl efektivní. Děkuji vám. Thank you and... Děkuji. Odpovím postupně na vaše dvě otázky. Za té první části, jakožto členka současné komise, podporuji závazek, který jsme na sebe vzali a bylo to velice důležité a bylo to také důležité ve vyjednáváních s parlamentem i pro vás bylo důležité, abychom nestanovili sedmiletý rozpočet jednou provždy a pak už ho nikdy eh, nepřeskoumali, nikdy se k němu nevrátili. Jinými slovy, náš svět eh, se dynamicky vyvíjí a proto není možné předvídat vše sedm let eh, dopředu není možné dopodrobna rozplánovat rozpočet na tak dlouhou dobu, protože neustále dochází k nějakým změnám a my se těm změnám musíme přizpůsobovat a to je jenom znak eh, obezřetného přístupu. Právě proto je důležitý střednědobý přeskum VFR, kdy zhodnotíme podmínky eh, ekonomické situace v dané době. Doufejme, že ta situace bude lepší, podíváme se, jaké jsou potřeby, jaké jsou priority v tom konkrétním čase a uvidíme, kam nás to posune. Ale Jednoznačně trvám na tom, že tento úkol bude pro nás velice důležitý. K druhé vaší otázce budete mít možnost Teď trochu eh, hledám eh, slova. Eh, tady také hodně proskoušet komisařku, budoucí komisařku pro konkurenceschopnost. My už jsme spolu hovořili o naší rámcové spolupráci a tak budeme společně usilovat maximálně o to, abychom přispěli k tomu, že evropský rozpočet bude přinášet eh, další investice, že maximálně zvýšíme návratnost vynaložených prostředků. Chceme se snažit generovat více investic. A jakým způsobem toho můžeme dosáhnout? Například už pro malé a střední podniky jsme zrealizovali vynikající projekt, který nám umožňuje zlepšit přístup malých a středních eh, podniků ke kapitálu. A tam ta návratnost je pětinásobná. Za každé investované euro dostáváme pět euro naspět. Budeme chtít tuto zkušenost eh, posléze zanalizovat a na základě výstupu z toho budeme pokračovat eh, dále. A to bude prioritou pro mě i další komisaře. Omlouvám se, jsem překročila řečnickou dobu, dám si pro příště pozor. Mais je serais étonné que vous n'ayez pas l'occasion d'y revenir, madame. Bernd Colmel. A nyní Bernd Kelmer. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní designovaná komisařko, rád bych ještě jednou se krátce vrátil k oběma předchozím otázkám a udělat jakési přemostění. Má předřednice řekla, že má obavy. Obavy v tom smyslu, že ten balíček investiční ve výši 300 miliard eur, že e, nebude rychle zrealizován, že, že vůbec nebude konkretizována. Já naopak mám obavy, že bude rychle zrealizován a to tak, že nevznikne vůbec žádná trvalá přidaná hodnota z tohoto balíčku, z těchto investic, která by byla skutečným přínosem pro občany EU. A to proto, že tady nemáme již vyšší plate ve výše 220 miliard eur v rámci rozpočtu eh, v celkové výši 143 miliard eur. Já dobře vím, že Evropská unie nesmí dělat dluhy, nesmí se zadlužit a já bych eh, tedy rád si od vás vyslechl, jakým způsobem chcete toto celé vyrovnat, zvážit, zvládnout tuto situaci. Děkuji za položený dotaz. Já myslím, co nás tady v tomto sále spojuje, je snaha dobře využívat prostředků daňových poplatníků. Takže chci nejdříve říci, že pokud jde o využívání prostředků z VFR, tak naším cílem je vypořádat se eh, s menším rozpočtem. Máme méně prostředků jak na závazky, tak na platby. Takže to množství peněz je menší než v předchozím období, ale potřeby rostou. Absorpce prostředků se nicméně v řadě členských států zlepšuje. Takže to, jak využijeme stávajících peněz, hodně záleží také na naše spolupráci s členskými státy. Víte, že 80 těchto peněz implementují samotné členské státy, jsou k tomu zavedené kontroly, ale jde o to slaďovat neustále naše priority s prostředky, které Evropská unie má v rozpočtu k dispozici. Úkol to je nesnadný, ale určitě je to úkol, kterého se chci chopit. Druhá věc, těch 300 miliard. Proč o nich eh, tolik neustále hovoříme? Jde o to, že to, s čím se v Evropě dnes potýkáme, je, že tady je obrovské množství prostředků ve finančním systému, v bankách a tyto peníze eh, nepřinášejí nic, pokud jde o pracovní místa a růst. A je potřeba tuto energii probudit a pomoci našim podnikům, zejména malým a středním firmám, fungovat lépe, tak aby těchto 300 miliard se využilo. Samozřejmě, že půjdou i na veřejné programy a projekty, ale budou to takové projekty, které povzbudí fungování evropského hospodářství. Vezměme si třeba digitální trh. Ten nabízí obrovské příležitosti, kterých se nám doposavat nepodařilo plně využít. Viendrai, madame, certainement. Jistě se k tomu ještě vrátíte, madame. A nyní Gérard Depré. Paní komisařko, eh, co já vím, jste stále ještě komisařkou. Eh, dovolte, abych vás přivítal ve jménu mé politické skupiny. Rád bych řekl, eh, že máte výbornou pověst už z toho titulu, jak jste dostala své funkce v minulém legislativním období. Ale já nejsem úplně spokojen s vaší odpovědí týkající se situace s platbami. Já jsem si přečetl váš dopis, který se týká vaší mise a který napsal předseda. A tam se píše, že první úkolou bude priorita pro platby. No dobře, ale jaké záležitosti nejsou prioritní, které nebyly ještě zaplaceny? A když vezmu to, co jste tady řekla, to znamená opravný rozpočet 2014 a e, při předložení rozpočtu 2015, pan komisař Dominik nám řekl, že to bude stačit tlačit proto, aby se zabránilo zhoršování, navyšování nezaplacených plateb. To znamená, že to zhoršování tady ale stále zůstává. A vy jste tady hovořila o středně dobé reflexi, nebo, ale ma, ma, paní komisařko, nemáme čas, situace je velice naléhavá, je to strategický plán, můžete počítat s pomocí Evropského parlamentu, ale prosím pěkně, snažte se vyřešit co možná nejrychleji eh, tyto nesplacené prostředky rozpočtu. Tedy mohla byste nám něco řekla k tomu strategickému plánu a jak odstranit ten deficit? not in my sleep. Tak nemám úplně nic připraveného v rukávě, takové ESO v rukávě, ale co bych chtěla eh, zdůraznit k tomu, co hodlám udělat? Eh, ty nejdůležitější věci přijdou na řadu jako první. V příštích měsících musíme aplikovat flexibilitu a díky tomu doufejme se nám podaří stabilizovat situaci s platbami a nabídneme tak prostor pro to, co je zásadní, a to je využití rozpočtu produktivněji s tím, že se pokud možno vyhneme spožděním. To je také slib, který udělal předseda komise, pokud jde o těch 300 miliard. Za tři měsíce bychom měli přijít znovu do parlamentu a do rady a informovat vás, jakým způsobem chceme vytvořit prostředí pro investice vzhledem k současným podmínkám a situaci v evropském rozpočtu. Dostaneme se tedy eh, trochu do budoucnosti, dále do budoucnosti, kde bude možné potom diskutovat eh, o strategičtějších záležitostech, eh, včetně systému vlastních zdrojů, což musíme nějakým způsobem vyřešit. Ale nyní dochází k distribuci z rozpočtu fixním způsobem. Máme tady 28 členských států, rozdělené prostředky, a ten manévrovací prostor je dosti omezený. Ale zase to musíme vidět z pozitivního hlediska. Máme víc peněz pro konkurenceschopnost, mnohem více než dříve. Máme více peněz pro horizontální programy. A abychom se nedostali tentokrát do potíží, tak eh, se budeme eh, tady společně vracet eh, té důležité věci, jak Evropu posunout dále a budeme o tom muset pravidelně společně jednat. Liad Děkuji mnohokrát a nyní Liad eh, Riada. Our people are still suffering under the... Naše eh, lidé stále trpí úspornými opatřeními. V Irsku je ta situace skutečně neudržitelná, hlavně na popřeží, kde žijí hlavně eh, rybářské eh, rodiny a mm, celé mm, generace lidí eh, žijí v tradičním rybolovným způsobem, přitom jejich živobytí je teď zásadním způsobem ohroženo. Vy jste z Bulharska a tak asi víte, že evropské fondy mohou hodně zlepšit situaci. U nás jsou ale pro, m, mm, problémy i s emigrací, což samozřejmě je problém i v jiných státech a naše Mm, naši zemi opouštějí především mladí, vzdělaní lidé. Jak chcete přesvědčit členské státy, aby správně investovali do těch programů, které zlepší kvalitu života našich občanů a jaké konkrétní návrhy máte na to, abyste vyřešila rozkoly, které jsou, nebo rozdíly, které přetrvávají mezi členskými státy? Máte mm, podle vašeho názoru k tomu dostatečné prováděcí možnosti? Děkuji vám za to, že jste poukázala na dvě velice důležité věci. Za prvé, v poválečné historii je to poprvé, kdy jsme v některých státech svědky toho, že chudoba roste a neklesá. A to je pochopitelně nesmírně znepokojivé a je potřeba tuto tendence zvrátit. A proto také evropský rozpočet věnuje velikou pozornost prostředkům, které jsou směřovány právě na tvorbu pracovních míst, aby nabídly nové příležitosti a jsou věnovány také na sociální programy, eh, jdou do Evropského sociálního fondu, kde pomáhají eh, těm nejznevýhodněnějším. A druhá důležitá věc, ta, to je otázka demografická. Samozřejmě, že náš kontinent stárne a Kromě toho řada mladých, inteligentních, schopných lidí hledá eh, pracovní příležitosti a životní příležitosti v zahraničí. Jeden z poslanců mi nedávno říkal, že jeho syn je v Kalifornii a že neví, jestli by v Evropě po návratu našel práci. Já si myslím, že pokud se Evropa nebude eh, soustředit především na zlepšení své konkurenceschopnosti, zejména eh, v těch nových odvětvích, tak budeme mít veliké problémy s chudobou, sociálním vyčlenováním. Abychom ty znevýhodněné pozvedli, tak eh, musíme eh, zrychlit tu, tu pomoc, kterou dáváme těmto skupinám k dispozici. A tady se opět dostávám k těm 300 eh, miliardám, které by měly být využity pro růst. Já jsem ze země, která také poněkud eh, zaostává a věřím, že tomu nebude tak eh, navždy, tak jsem velice ráda, že v rozpočtu jsou eh, položky, které nám s těmito pro- problémy pomohou a to se týká také politiky soudržnosti. A vrátím se k tomuto tématu ještě na závěr, protože teď už bohužel nemám čas. Děkuji vám mnohokrát a nyní Monika Vana. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní navržená komisařko. Hovořili jste o dopadech evropského rozpočtu na přímé konkrétní životy našich občanů a také se hovořilo o důležitosti politiky o rovnoprávnosti. Jako členka frakce Zelených s vámi naprosto souhlasím a chci se zeptat na genderovou dimenzi rozpočtové politiky. Existuje studie z roku 2012, je to studie Evropské komise, kde se věnuje víceletému finančnímu rámci z hlediska genderové rovnosti. A zde se ukazuje, že i když se máme velké znalosti o genderovém budgetingu, jak na komisi, tak v parlamentu, tak bohužel v žádném případě není zajištěno to, aby genderové aspekty a aspekty genderové rovnováhy byly zohledňovány ve všech aspektech a ve všech fázích připravování rozpočtu. A proto já se ptám, jaké konkrétní kroky hodlá se, hodláte zavést pro to, abyste eh, dále rozvinula genderový budgeting a zapojila ho již do přípravy rozpočtu na rok 2016. Děkuji vám za tento dotaz. Samozřejmě, že společnost nemůže eh, uspět, pokud nevyužije potenciálu všech svých lidí, tedy žen i mužů. A eh, proto je genderový mainstreaming v rozpočtu tak důležitý. Nejde o nějaký feminismus, ale jde o pragmatické využívání eh, investic, o které se snažíme. Ve své současné funkci Já jsem velice ráda, že zastávám portfolio humanitární pomoci. Eh, tak v této oblasti jsme hodně eh, pracovali s genderovým mainstreamingem, snažili jsme se zavádět genderové ukazatele ve všech našich činnostech. Nebylo to jednoduché, bylo potřeba k tomu proškolit pracovníky, ale je to určitě možné. Pokud budu potvrzena v nové funkci, tak eh, vím, že někde už eh, se eh, genderové rozpočtování používá u malých a středních podniků, ale chceme situaci zlepšit i tam, kde to zatím není tak jednoduché. Chceme se zamyslet nad tím, kde by bylo možné zavést genderové ukazatele ale kde konkrétně se nám to podaří a kde ne, to záleží na spolupráci s členskými státy, protože nezapomínejme na to, že 80 evropských fondů je vlastně v takzvaném sdíleném eh, řízení s členskými státy. To znamená, že můžeme nastavit eh, všechny ukazatele, eh, ale pokud na to nepřistoupí také členské státy, tak se to samozřejmě nepodaří stoprocentně zrealizovat ale rozhodně chceme eh, naším rozpočtem vyslat v tomto směru správný signál a jde také o to, jakým způsobem vybudujeme celkové povědomí ve společnosti, že nejde jenom o jednotlivce a že jsou to často eh, ženy, eh, o které nám jde, ale že obecně nám jde o to zajistit genderovou rovnost při využívání rozpočtových prostředků. Kozanini. Signora Georgieva, io vorrei... Děkuji, pane předsedo. Paní Georgieva, chci se vás zeptat na tři věci, které podle mě eh, odpovídají třím klíčovým oblastem, si třem výzvám, kterým budete čelit během svého mandátu. Za prvé problém plateb. Jste říkala, co hodláte učinit pro to, aby jsme e, e, zvládali tuto situaci těch neuhrazených účtů. A dále bych chtěl ovšem vědět, jaká strukturální řešení hodláte zavést. E, v minulosti tomu bylo tak, že každým rokem se nám hromadily nezaplacené účty bylo jich tím dál tím více. Možná by bylo vhodné, aby se jste ještě jednou zvážili jisté strategie, tak aby skutečně došlo ke snižování počtu nezaplacených účtů. A dále, eh, velká výzva je drastické snižování administrativních výdajů Evropské unie. Eh, jistě jsou zde výdaje, které nejsou opodstatněné v oblasti krize a nezaměstnanosti, jako máme nyní, ale tím mám na například odškodňování personálu pracovníků. To vše je někde nepřiměřené, dochází k mrhání penězí v institucích. A další otázka. Jak chcete vědnávat s radou a s ohledem na statut parlamentu? Pokud jde o otázku plateb a jakým způsobem je to provázané se závazky, tak nejprve k tomu obecnou poznámku. Závazky eh, mají vždy nějaké opodstatnění a s těmi, jak si se nelze mm, hrát eh, a ovlivňovat jejich výši jenom proto, že nemáme dostatek prostředků na platby. Platby se odvíjejí od závazku a ne naopak. Takže já si myslím, že po té, co jsme tak obtížně vyjednali ve FR, tak bychom se měli mm, tohoto rámce přidržet a teď ho co nejlépe, v nejlepším zájmu občanů, zrealizovat. Nyní k budoucím platbám. My jsme zahájili horizontální práci na plánování a implementování projektů, abychom dokázali mnohem lépe řídit celý ten platební proces, včetně samotné úhrady účtu, které se nám k úhradě dostávají. A to je skutečně nesmírně důležité, pokud chceme i v budoucnu být schopni dostat svým platebním závazkům s omezenými prostředky. Můžeme o tom tady mluvit eh, opravdu hodně zlouhavě a dopodrobná, a ale myslím, že už se objevují první pozitivní signály. A pokud jde o eh, administraci a administrativu, tak já mám zkušenosti i z mezinárodních institucí, ze Světové banky a musím říci, že pracovníci Evropské komise v celosvětovém srovnání jsou nesmírně kvalitní. Ale pochopitelně, že i tady jsou určité prostory pro zlepšení, můžeme eh, se snažit více odstranit bariér mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, a o, o to bych chtěla usilovat, pokud jde o změnu struktury Evropské komise. A myslím si, že to nakonec povede také k úsporám, protože se nám podaří lépe řídit týmy pracovníků. A třetí otázka, tak tady jsem skutečně ráda, že moje řečnická doba již vypršela. A nyní Elenterios Sinadinos. Est-ce que quelqu'un je tady někdo z jeho skupiny, z nezařazených, který by se chtěl vyslovit místo něho? V tom případě eh, ukončíme eh, otázky politických skupin a přikročíme k otázkám, eh, které budou pokládány za výbor pro rozpočet. První otázku pokládá pan Lamasur. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, Viděli jsme od začátku našeho zasedání, že rozpočet eh, v podstatě má eh, problémy s platby a pravda je, že nová komise riskuje, že nebude mít prostředky na to, aby financovala tuto prioritu eh, splatit platky, protože jediné závazky, které jsou k dispozici, se budou muset použít proto, aby spláceli minulost. Ale když se podíváme na způsob financování rozpočtu, je to v rozporu se smlouvami, protože tady ne nejsme financováni z nezávislých zdrojů, ale z příspěvku jednotlivých států. Parlament se snažil zreformovat tento systém a řekl naprosto klíčovou věc, aby se dospělo k dohodě, abychom dosáhli rozumnějšího víceletého finančního rámce. E, skupina na vysoké úrovni e, pana profesora Montyho e, pracuje a já mám radost, že se jistě přidružíte k jejich práci. Jak může komisař, který má na starost oblasti eh, rozpočet ovlivnit práci a jak bude pracovat právě v této skupině na vysoké úrovni a jak se to odraží v práci na víceletém finančním rámci. Eh, Děkuji vám, pane Lamasure. Děkuji také za práci, kterou jste odvedl eh, jako předseda výboru Evropského parlamentu. Tady narážíme vlastně pořád na ty stejné problémy. Nedostatek finančních pro, prostředků, nedostatek eh, financí na platby. Já doufám, že najdeme dostatek energie také ve, vysoké, eh, ve skupině na vysoké úrovni pro analýzu současných problémů. Toho, to, čeho jsme byli svědkem, je situace nedostatečná, kdy bojujeme s nedostatkem prostředků v rozpočtu, snižují se vlastní zdroje, přísl navyšuje se příspěvek podle HND. Nicméně rozpočty členských států se také snižují, čímž pádem to vše vede k velice napjatým vyjednáváním o evropských evropském rozpočtu, takže na jedné straně potom stojí tábor zastánců soudržnosti, dále tady tábor zastánců zemědělců a tak dále. Všude panuje obrovské napětí při vyjednávání a to nijak evropské jednotě nepřispívá a nepomáhá. A ono nejde jenom o to, odkud ty peníze eh, do rozpočtu přijdou, ale jde především o to, jaký dopad potom tyto prostředky budou mít. Já tedy doufám, že se vám podaří Eh, předložit eh, politicky životaschopné návrhy, abychom změnili dosavadní směřování. Víme, jaký je k tomu návrh Evropské komise. Myslím, že bychom se ovšem neměli omezit pouze na názor Evropské komise, že já se samozřejmě budu práce této skupiny na vysoké eh, úrovni účastnit, ale stojíme také o příspěvky dalších zainteresovaných subjektů. Uděláme maximum eh, pro to, abychom se do celého procesu zapojili, ale jaký eh, výsledek to bude mít, to bude mm, dost také politicky ovlivněno. Děkuji mnohokrát, Izabel Toma. Prioritou pro socialista demokraty je těch 300 miliard pro hospodářský růst a zaměstnanost. Návrh byl 25. září minulého 25. září představen a hlavně by to mělo být součástí Evropského mechanismu pro stabilitu, abychom se dostali k trvale udržitelným investicím pro hospodářský růst. Hovoří se o 24 miliardách, které by mohly jít do fondu pro investice pro malé a středně velké podniky. Co se myslíte o tomto návrhu a v případě uskutečňování, jakým způsobem bude zabezpečena demokratická kontrola vydávání prostředků? Mm, eh, eh, tady ve vaší práci se také jedná o to, aby se povzbudili eh, investice, ale jak můžete zajistit, aby Evropská unie a také daňoví poplatníci nebyli sami, kteří ponesou rizika investic v případě stroskotání, v případě neúspěchu, jakým způsobem budou rozděleny ty prostředky. Chtěla jsem ještě připojit, ale už asi nemám čas, ale chci zvědavat, jsem zvědavá, co mi řeknete k revizi víceletého finančního akčního plánu, kde se jedná o snižování ustanovení ve prospěch finančních mechanismů, eh, které by podnítily investice. Děkuji vám. Very, uh, very... Tak to byla řada velice dobrých otázek. Děkuji. Eh, za prvé, není možné předjímat tu diskuzi o 300 miliardách, protože už jsem řekla, že Jedna eh, ze zásad práce nové komise bude eh, to, že budeme samozřejmě vzájemně respektovat své mandáty a tak budete muset mluvit také s mým kolegou, nadcházejícím komisařem a mm, po těch třech měsících, jak jsme slíbili, eh, představíme výstup z naší týmové práce. Představíme ho vám v parlamentu. Další věc, inovativní nástroje a kontrola těchto nástrojů tak plně s vámi souhlasím, že bychom vynaložili velice nevhodně peníze daňových poplatníků, kdybychom odňali riziko a nechali eh, výnosy v soukromých rukou. To by nebyl dobrý postup. A to také nenavrhujeme. O co nám jde? Jde nám o to, aby si, abychom si uvědomili, kde jsou nějaká kritická omezení pro tok investic. Kde taková najdeme, pokusíme se je eh, odstranit a pak pro investice nastolit příslušné kontroly. Já jsem 17 let pracovala pro Světovou banku a mohu vám říci, že mechanismy kontrol, kontrolní mechanismy mohou být eh, nesmírně eh, přísné, ale mohou být ještě přísnější eh, v případě našich eh, grantů. Myslím si, že je tedy třeba spolupracovat s organizacemi, které mají znalosti a schopnosti, pokud jde o správné řízení veřejných prostředků. Myslím si, že otázka kontrolních systémů pro inovativní finanční nástroje je otázkou prioritní a je mi velkou ctí, že budu mít možnost, pokud budu potvrzena ve své funkci, mít tuto problematiku na starosti, protože myslím, že mm, dobře této problematice rozumím a skutečně mi jde o to zaručit, abychom neotevřeli pandořinu skříňku a nenechali eh, někomu promrhat prostředky evropských daňových poplatníků. Jak říkám, skutečně by bylo velikou chybou, kdybychom se nevydali eh, cestou eh, větší návratnosti investovaných prostředků, protože to opravdu potřebujeme. Je to potřeba investovat více eh, do kreativity, inovací a do těch míst, které mají větší růstový potenciál. Merci, madame. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji tady musím postupovat v souladu s časoměřičem a nyní Bert Kölmel. Paní komisařko, ve vašich písemných odpovědích na naše otázky, které podle mne jsou vynikající, tematizujete také skutečnost, že instituce EU mají problém s důvěryhodností. Také, že organizace Evropské unie ne, se jaksi netěší velkému respektu ze strany občanů EU. Jak bychom to mohli zlepšit? Jedním krokem by bylo to, že potřebujeme více transparentnosti. Občané musí zase chápat, k čemu slouží instituce Evropské unie a proč stojí tolik peněz. A v tomto kontextu uh, položím konkrétní otázku. V roce 1990 existovaly tři agentury Evropské unie. Od roku 2004 se jejich počet zdvojnásobil. Nyní máme téměř 40 agentur a já se ptám, je skutečně zapotřebí, abychom je měli všechny? Některé z nich mají například své sídlo v Bruselu. Je důležité, aby byly tak velké, jak jsou velké? Nebylo by vhodné vyhodnotit eh, hodnotu a vhodnost agentur? Děkuji. Mohu k tomu říci, tedy k otázce transparentnosti, že s vámi plně souhlasím. A to ze dvou důvodů. Jednak transparentnost je nejlepší cestou, jak ochránit peníze před podvody a zneužitím. I ve skorumpovaném prostředí, pokud tam existuje nějaká transparentnost, přináší to své výsledky. Já ve, jsem dříve působila v Indonésii, v Tatarstánu, v Rusku a jenom tím, že jsme eh, vysvětlili eh, a zavedli zásady transparentnosti, tak i samotní místní lidé najednou začali zavádět kontrolní systémy a přinášelo to výsledky. Takže si myslím, že v Evropské unii eh, je transparentnost nastavená vysoko, ale musí být trochu uživatelsky přívětivější, abych tak řekla to znamená, že často člověk musí hodně hledat a hledat a nemůže se informací dohledat a přitom oni někde existují, jenom to eh, stojí velké úsilí, takže část mé práce bude to, jak eh, tu transparentnost ještě více eh, propagovat a zjednodušit. A pokud jde o vaši otázku, která se týká agentur, každá agentura má samozřejmě eh, opodstatnění své existence, byla vytvořena pro řešení určitého konkrétního problému, některé chrání eh, veřejné zdraví, jiné agentury nám pomáhají vytvářet lepší prostředí pro inovace a výzkum. A musím eh, přiznat, že do problematiky agentur musím ještě eh, více proniknout. Eh, až se uvidíme příště, tak se můžeme shodnout na tom, že provedeme nějaký přeskum a z toho vzejdou určitá doporučení. Ale jako obecná odpověď pro tuto chvíli, pokud nám jde o dosažení účinnosti a efektivity, tak to je věc, kterou musíme prověřit, protože ani eh, agentury nejsou svaté, nedotknutelné krávy, se to tak mohou říci. Kelas. A nyní Kadža Kelas. C'est Madame Amélie Jouten-Maki. qui la remplace. Okay, merci. Eh, děkuji vám. Eh, arvoisa komissaari, edellisellä kaudella Vážená paní dezignovaná místo předsedkyně, v minulém mandátu jste řídila vynikajícím způsobem vám svěřený rezort. A nyní máte před sebou jinou úlohu, kterou byste měla splnit. A já mám následující otázku. Proč se domníváte, že jste dobrou kandidátkou pro to, abyste byla komisařkou pro rozpočet? Jaké jsou vaše kompetence? Proč si myslíte, že jste nejlepší kandidátkou? Já si myslím, že na toto by měl asi spíše odpovědět pan Juncker, přesto se tady pokusím na, eh, naznačit, eh, proč jsem asi byla jmenována. Skutečně ta odpovědnost je obrovská a přiznávám, že Moje první eh, reakce, když jsem se dozvěděla o této nabídce, jsem eh, si říkala, že jak si eh, ta moje problematika u původní i ta budoucí jsou provázány, ale já si myslím, že pan předseda si mě vybral z dobrého důvodu, a, nebo možná ze dvou důvodů. Jednak proto, že jsem ve svém v předchozích letech eh, pracovala na podobných pozicích ve, spojen, ve Světové bance, jsem dohlížela na celou eh, skupinu eh, Světové banky, na všechny její instituce z finančního hlediska a odpovídala jsem tedy za peníze a i teď bych měla odpovídat za finanční prostředky a za pracovníky a mám k tomu tedy předchozí zkušenosti. A ten druhý důvod eh, k volbě mé osoby asi byl ten, že se mi snad eh, podařilo doložit, že dokážu pracovat eh, nezávisle, že pracuji pro zájem evropských občanů, což si myslím, že je důležitý předpoklad pro tuto práce. A také jsem hodně pracovitá, což si myslím, že také pomáhá. Madame Liad Niriada. Ani Nirad Niriada. Když hovoříme o rozpočtu, tak tady vlastně mluvíme o miliardách eh, eur, což je na míle vzdáleno lidem, kteří žijí eh, v, eh, v chudobě, jako jsou mnohé rodiny v Irsku. A my tady máme prostředky v systému záruk pro mladé, ale tyto prostředky nestačí pro zvýšení produktivity v těchto zemích. Takže vy mluvíte o zlepšení přidané hodnoty vynaložených prostředků, mluvíte o inovativních finančních nástrojích, ale já si myslím, že my potřebujeme konkrétní udržitelná řešení, protože to, co způsobilo vznik této ekonomické krize, to byly finanční spekulace a my teď potřebujeme pokrokovější Evropu. Myslíte si, že na základě minulých zkušeností teď budeme mít k dispozici vhodnější nástroje? Paní kandidátka, vzhledem k současné situaci a vzhledem k vyhlídkám do budoucna si myslím, že nejlépe posloužíme evropským občanům, pokud vytvoříme více příležitostí eh, doma, tedy v Evropě. A to bude vyžadovat to, že plně využijeme podnikatelského potenciálu, zejména mezi mladými lidmi tuto chvíli se nepodařilo dostatečně nastartovat v Evropě investice, nedochází k dostatečnému růstu a my za to máme určitou odpovědnost, musíme se hrát svou roli. Také musíme mít na paměti, že inovativní finanční nástroje představují jenom malou část evropského rozpočtu. Je to 9 miliard. My jsme sice tohoto množství strojnásobili, ale vycházeli jsme z velice nízké částky. A ještě v návaznosti na předchozí dotaz chci říci, že musíme být velice obezřetní, až budeme posuzovat zkušenosti s každým takovýmto finančním nástrojem, než ho začneme používat eh, dále. A musíme být dostatečně odvážní říci, že máme problém s nějakým nástrojem a že se neosvědčil a budeme ho chtít ukončit. Právě proto se zavádějí pilotní projekty, aby se ukázalo, zda se určitý nástroj osvědčil či nikoliv. A mě někdy znepokuje to, že jsme až příliš nadšení a chceme jít dále, aniž bychom řádně pilotní projekty eh, posoudili. Ale mohu vám slíbit, že tentokrát se to nestane. Na druhé straně musíme udělat více pro lidi, kteří eh, jsou eh, ve skutečně tíživé situaci. Tady s vámi souhlasím. Máme 6 miliard na záruky pro mladé a já doufám, že budu komisařkou, která bude svědkem rozšíření tohoto programu. Sí. Indra. Děkuji vám. Indrek Tarant. Madame Georgieva, let... Děkuji vám. Paní Georgieva, já chci nejprve mm, poblahopřát bulharskému národu k tomu, že dokázal nominovat takto nezávislou kandidátku která není eh, přidružená k žádné politické straně a která má tak rozsáhlé profesní zkušenosti. Takže ještě před eh, tímto slyšením jsme s kolegy eh, ze skupiny zelených podpořili vaši nominaci. Věříme, že globální oteplování je naléhavý problém, který se musí okamžitě řešit a že potřebujeme alespoň 20 z VFR věnovat na tuto oblast a že to nejsou prostředky dostatečné. Paní místo předsedkyně, jakým způsobem chcete využít svých dosavadních znalostí z ochrany životního prostředí eh, pro vaši současnou či novou práci? Jakým způsobem se chcete zasadit eh, o boj s klimatickými změnami? Jak chcete zekologičnit eh, evropský rozpočet, včetně politiky pro zemědělství? Jakým způsobem chcete zajistit, aby se ekologické hledisko promítlo do všech evropských politik? Protože že politika rozpočtová jaksi není jenom finančního eh, rázu. Děkuji. Uh, thank you. Opravdu vám eh, vřele děkuji za to, že jste poukázal eh, na řadu různých cílů, kterých se nám může podařit dosáhnout prostřednictvím evropského rozpočtu. A my musíme mimo jiné bojovat právě i s klimatickými změnami. Pevně věřím, eh, jako odborník a i na základě minulých zkušeností z komise, že klimatické změny jsou bohužel realitou a že to je jedna z nejdůležitějších bitev, před kterou stojíme. Evropská komise se zavázala k tomu 20% využívání prostředků v letošním roce. Jak víte, teď jsme na 12,5%. Mým cílem je zajistit, že se podaří dosáhnout 20% hranice a byla bych ráda, kdybychom tuto hranici dokonce překročili. A já věřím, že k tomu dojde, protože společná zemědělská politika SZP mm, se tomu pomalu blíží. Začaly implementovat projekty, které ovšem budou mít relevantní dopad až v roce 2016. Nicméně, jsou tady jiné pozbudivé signály. Již nyní v SZP dochází k ekologizaci, k tomu, že se snažíme eh, snižovat CO2. Já když jsem se připravovala na toto slyšení, tak jsem si pročetla obrovskou kupu dokumentů a mimo jiné tam byl i nesmírně eh, zajímavý materiál o tom, že 138 tisíc eh, ekologických zemědělců eh, je podporováno ze SZP a jsou to tedy lidé, kteří produkují potraviny, ale zároveň ekologicky šetrným způsobem. A to je vynikající. Takže pokud jde o konkrétní přístup, budeme eh, pečlivě monitorovat, jak eh, se situace vyvíjí, jak se vynakládá rozpočet, ale eh, zároveň budeme se dívat i sami na sebe, jak například my fungujeme v těchto budovách, velkých veřejných budovách, zda nepřispíváme ke zhoršování klimatických změn. Nyní Jonathan Arnott. Vy jste říkala, když se kolega ptal e, na zastavení toho e, začarovaného cyklu, e, že musíme lépe vynakládat prostředky daňových poplatníků, ale co to měsíční cestování z Bruselu do Štrasburku, což stojí stovky milionů ročně, není to symbol nedostatečného využívání evropských prostředků? Já doufám, že si stojíte za svými slovy, když říkáte, že chcete efektivně využívat peníze z evropského rozpočtu. Budete tudíž podporovat jediné sídlo Evropského parlamentu jakožto úsporné opatření. Budete eh, se zasazovat o jednotná kritéria pro všechny evropské projekty, které jsou eh, financovány z evropských peněz, aby bylo jasné, zda jsou to projekty úspěšné či neúspěšné a budete se zasazovat o snižování pracovníků Evropské evropských institucí, protože v tuto chvíli je to skutečná armáda. I'm getting worried about... Mě eh, znepokuje to, že jste eh, to přirovnal eh, k armádě ve Spojeném království. Trochu mě zneklidňuje, jak malou armádu Spojené království tedy asi má. Ale k té vaší první, první otázce. Se vší úctou. Víte, že tato otázka souvisí se změnou eh, primárního práva, se změnou smlouvy. Jeden z kolegů v humanitární oblasti mi eh, kdysi eh, řekl, že jsem kouzelnice. Nejsem, bohužel nejsem. Změna smlouvy to je zásadní věc a musí být provedena těmi, kdo smlouvu podepsali. Je to tedy jejich záležitost. Pokud jde o to, jakým způsobem eh, sledujeme nákladovou eh, výhodnost evropských projektů eh, na tom je právě založeno to výkonové rozpočtování, k němu jsme přistoupili v novém VFR. Myslím, že pro parlament bude důležité, aby vše pečlivě sledoval, aby sledoval, jak si vedeme. A určitě to nebude jednoduché, protože ve výkonovém rozpočtování musíte definovat nejenom to, kolik peněz vynaložíte na konkrétní věci, ale jaký přínos to bude mít. A tady narážíme na problém, že se tím často dostáváme, nebo jsme tak často tlačeni k opatřením, která se snáze měří a ty dostávají přednost před opatřeními, která mohou být přínosnější, takže by to mohlo mít určité nežádoucí negativní dopady. Musíme tedy tento systém uplatňovat velice opatrně, což ovšem není eh, výmluva eh, pro ten požadavek, který jste nadnesl vy a jistě podobně smýšlejí i ostatní. Takže mohu potvrdit, že budu o ten cíl, eh, o kterém jste hovořil, usilovat. Děkuji, děkuji, mnohokrát, mnohokrát, jste González Pons. Dobrý den. Paní designovaná komisařko, evropští občané se stále více táží, zda je evropský projekt relevantní. Omlouvám se E, ještě jednou opakuji, e, vážená paní kandidátko, evropští občané e, si kladou stále více otázku o evropském projektu a máme tu velký skepticismus, když se podíváme například na dopad zablokování Ruska, na dopad zablokování určitých politik a jaký špatný dopad to mělo na naše zemědělce a rybáře rok po roce se zdá, že rozpočet je eh, dostatečný, i když netvoří ani 1% národního bohatství Evropské unie. Domníváte se, že budete schopna přesvědčit členy rady, že malinké navýšení rozpočtu, byť okrajové, by mělo velice pozitivní dopady pro Evropskou unii? Eh, jinými slovy řečeno, sdílíte s můj názor, že s menšími zdroji můžeme tvořit víc Evropy? Uh, thank you very much. Děkuji. Je skutečně politování hodné, že na konci vyjednávání o VFR padlo rozhodnutí snížit eh, objem prostředků oproti původnímu návrhu komise, ale takový je současný stav. Právě proto je tak velice důležité soustředit se na správnou implementaci prostředků, které máme, na hodnotu, kterou to přináší. A tím se dostávám k vaší otázce, která je nesmírně důležitá. Myslím, že každý, komu leží Evropa na srdci, ti musí být znepokojen. Řada lidí skutečně ztrácí víru v Evropu a není tomu bez důvodu. Samozřejmě můžeme o příčinách hovořit, můžeme mluvit o vinících a podobně, ale já se zaměřím pouze na odpovědnost komise v tomto ohledu. My musíme být přítomni více v terénu, snažit se lidem eh, přímo vysvětlovat situaci. Já jsem mluvila před několika dny s některými poslanci Evropského parlamentu a zeptala jsem se jich, víte, že Víte, že v mém hlavním městě máme metro díky Evropské unii a že to lidem umožňuje zkrátit si ráno cestu do práce, že to přináší větší prosperitu a je to díky Evropské unii ale tyto informace nejsou běžně známé. Málo o nich mluvíme a ptám se proč. Zaráží mě to, protože v mé současné funkci, když jsem začala pracovat jako komisařka, narazila jsem na spoustu úžasných eh, lidí a ti byli překvapeni tím, že tak trvám na tom, abychom vysvětlovali všem Evropanům eh, co děláme a oni mi říkali, to není naším hlavním úkolem, jde o to, abychom dělali naši práci, ale já jsem se jim snažila říci, že to je součást naší práce, aby občané věděli, co děláme, co pro ně děláme, tak je potřeba o tom mluvit, komunikovat. Derek Vran. Derek Vran. Thank you, Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. My se obvykle soustředíme na čerpání evropských prostředků, na zajištění toho, že tyto prostředky jsou vynaloženy řádným způsobem, bez chyb a podvodů, ale jak jste říkala, ve svých písemných odpovědích. Měli bychom se více soustředit také na eh, správnou implementaci a opravdu si myslím, že bychom měli lépe monitorovat, zda prostředky, které vynakládáme, přinášejí žádoucí výsledky, zda nám zajišťují ta nová pracovní místa a růst. To je důležité pro tradiční evropské mm, prostředky i pro těch 300 eh, miliard, eh, které navrhuje teď předseda Juncker. Moje první otázka, jak jako komisařka zajistíte, že budeme schopni kontrolovat evropské prostředky a zároveň monitorovat jejich přínosnost? pokud jde o tvorbu pracovních míst a růst. A druhá otázka, ta se týká těch nevyřízených pladeb. Všichni víme, že s paletbami je teď problém, ale myslím, že potřebujeme řešení ze strany rady. Jedně rada svým rozhodnutím může tu situaci politicky odblokovat. Takže jakým způsobem chcete radu přesvědčit, aby změnila svůj postoj k platbám a tím nám pomohla tento problém vyřešit? Děkuji. Je pravda, že rovnováha mezi lepším čerpáním a mezi přínosy a výsledky a kontrolami, které zajistí eh, lepší eh, výsledky. Mezi tím existuje, vždy existovalo určité napětí. Já věřím, že kontroly jsou nutné, protože jinak eh, by nám nemohli samozřejmě daňoví poplatníci žádné peníze svěřit. Ale jak nejlépe eh, zorganizovat eh, kontroly je tak, že nastavíte jednoduchý systém, kde budou pobídky pro to, abyste odhalovali chyby a napravovali je. K tomu je potřeba proškolit lidi, protože jinak se budeme muset eh, mnohem více soustředit na tu tvorbu mm, toho primárního prostředí, správného prostředí. Čímž neříkám, že bychom měli jakkoliv oslabit kontroly. Naopak, kontroly musí zůstat velice přízné, přísné, ale pokud dojde k nějaké chybě v rozpočtu, tak se tím vlastně vracíme o roky zpátky, pokud jde o ztrátu důvěry evropských občanů. Proto je třeba nastavit nulovou toleranci k podvodům. To není jenom heslo, to je naprostá nezbytnost, protože když dojde k sebe menší eh, chybě, je to obrovský problém. Ale eh, my se na druhou stranu snažíme snížit náklady na kontroly. A jak toho dosáhnout? Jedně tak, že na sebe eh, všichni eh, přijmeme osobní odpovědnost. Protože jinak budou na jedné straně stát ti, kdo projekty navrhují, a na druhé straně proti nim jakoby budou stát kontroloři projektu. Nyní k otázce rady. Já věřím, v to, že člověk eh, si musí stát za svými slovy. To znamená, já si přeji, aby eh, se mohla s radou jednat eh, jako s důvěryhodným partnerem, který si bude stát za svým slovem a já takovýmto způsobem budu k, rade, k radě také přistupovat. Děkuji. Probablement. Bernd Kolmel. Pravděpodobně. Bernd Kolmel. Já. Frau Kommissarin. Ano, paní komisařko. Eh, my jsme hovořili hodně o výdajích a já bych se vás rád zeptal také na příjmy. V současné době máme takový systém, který původně byl založen na přece, jméno, přece jenom původních příjmech Evropské unie a příspěvcích členských států. Na základě odbourávání celních bariér samozřejmě vlastní příjmy ubývají a proto musí člen, příspěvky členských států stoupat. A teď je tomu tak, že máme bruto a neto plátce. Bruto plátci platí ti dostávají trošku něco zpět, ale netopláci nedostávají všechno zpět. A pro mě tedy vzniká otázka, zda má smysl, aby země platila vysoké příspěvky a dostala část zpět. Nebylo by možné změnit systém tak, aby se tedy v tom případě už tolik neplátilo Evropské unie a tím pádem by se snížily administrativní náklady? Uh. Thank you. That would have been wonderful. Děkuji, to by bylo vynikající, ano. Vše, co by mohlo zjednodušit náš rozpočet, by bylo skutečně výborné. Ten rozpočet je skutečně příliš komplikovaný, jak v oblasti příjmu, tak v oblasti výdajů a jejich zprávy. V oblasti příjmu zde bych se ráda vrátila k, to, k tomu, co jsem řekla o vlastních zdrojích. Tak, jak nyní E, vypadají příjmy pro Evropu, to je přesně vlastně příspěvek, který by podpořil to, co jste právě zmiňoval. Ale myslím si, že bychom měli se snažit o to, aby v očích našich občanů stoupla hodnota evropského rozpočtu, aby jí porozuměli. A tím mám na mysli i ty občany, kteří žijí v zemích, které se nazývají čistými plátci. Velice často eh, takovýto občané neví, do jaké míry, do jaké velké míry mají užitek z evropského rozpočtu. A to proto, protože nejsme schopni jasně ukázat, eh, Eh, jaký užitek mají například podniky ze zemí, kteří jsou, kteří jsou čistými plátci, eh, například v případě, že mají nějaký projekt v jiné zemi. Tady je třeba, abychom eh, nějakým způsobem přemostili různé kategorie zemí, abychom je neoddělovali. Nejlepším mostem by bylo to, kdybychom se tomuto tématu již nevěnovali. Dobře víte, že Evropan pracuje čtyři dny na svůj příspěvek do evropského rozpočtu, takže by bylo vhodné a bylo by dobré, kdybychom to mohli udělat tak, jak jste navrhl. Myslím, že by to snělo velkou část tlaku, který na nás leží, ale já jsem pragmatická a soustředím se na to, abychom pracovali v tom kontextu, který máme, který je již dán a samozřejmě se budu angažovat i ve skupině pro vlastní zdroje. Děkuji. Nyní Mikael Törer. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko v našem rozpočtu eh, máme takovou situaci, že z 81% je ve sdílené odpovědnosti. To znamená, že to spravují členské státy a tady jsou stále diskuze o kvalitě eh, této administrativy, této zprávy a také o politické závaznosti. Budete ochotna realizovat opatření jako například National Management Declarations, které povedou k tomu, že členské státy budou eh, moci vstoupit vstoupit nebo by měli vstoupit do silnější odpovědnosti a disciplíny v této úloze. Kromě toho máme v parlamentu diskuse, už jsme ji v minulosti vedli o tom, o jak by mělo vypadat e, e, sestavení rozpočtu založeném na výsledcích. E, jakým způsobem byste chtěla vy v této oblasti pokročit a považujete za možné, že byste předložila návrhy, které by sformovaly Declaration de Assurance? Thank you very much. Uh, yes. Děkuji mnohokrát. Já jsem velmi pro národní prohlášení. Je velmi politování hodné, že jen čtyři z našich členských států se rozhodli, že je budou vypracovávat. A to nejsou ty členské státy, kde jsme měli největší problémy při e, čerpání a uplatňování evropských prostředků. Co můžeme učinit? Komise předložila návrh, který se týká přesně této problematiky a Nyní je otázkou, jakým způsobem můžeme přesvědčit členské státy, že je to dobrá věc a dále je třeba také dořešit ještě některé právní problémy v některých členských zemích, například eh, ve federálních zemích. Tady je třeba ještě zvážit, jak budeme přesně postupovat. Ale toto je skutečně dobrá cesta, jak se silněji jak zvýšit naše úsilí a lépe zapojit národní parlamenty do kontroly peněz, které plynou z Evropské unie. Myslím si, že je to rozhodně správná cesta. Nejsem přesvědčena o tom, že že bychom již nalezli ten nejlepší možný způsob spolupráce s členskými státy. Prostor na vylepšení existuje, neboť komise a členské státy často nepracují společně, často netáhnou za jeden pro vás. Komise se často pokládá za takového si hlídacího psa. Jde tedy o to, e, že pokud by byl rozpočet skutečně orientován na výsledky, tak by bylo možné dosáhnout více věcí. Ale nejdříve je třeba učinit to, co je jednoduché, pak e, to zrealizovat a dále se z toho poučit a pak se dohodnout na novém dalším kroku. Děkuji. My jsme si vědomi práci, kterou jste odvedla v oblasti humanitární pomoci a krizového řízení. Takže Zdá se nám, že se ovšem od závazků v oblasti budování míru odkláníme směrem spíše k vojenským řešením, ať už jde o Irák, Liby, Mali, Sýrii nebo Palestinu. Já myslím, že musíme navýšit pomoc Evropské unie pro tyto národy, která je nyní nižší, než byla v roce 2013. Řada členských států se také potýká s demografickými ře- eh, problémy a proto je potřeba podpořit Frontex, abychom zabránili situacím, jako byla Lampedusa. Frontex pomůže řešit eh, problematiku migrace a azylu, řešit problematiku eh, lidí, kteří žijí v obrovské mizérii. Co uděláte proto, abyste zajistila, že Evropa skutečně přispěje k budování míru? Tak to je opravdu otázka, na kterou se těžko odpovídá ve dvou minutách, přesto se o to pokusím. Eh, Tyto věci jsou velice blízké mému srdci. Nejprve tedy Frontex a rozvojová pomoc. Já jsem přesvědčená o tom a budu na tom trvat a pracovat i nadále, pokud budu potvrzena ve své funkci společně s kolegy, že by bylo špatné přistupovat k otázkám a problémům imigrace jenom tak, že se budeme soustředit na to, že lidé nakonec skončí u nás tady v Evropě, ale ten přístup musí být ze tří směrů. Zaměřit se na země původu a ptát se, proč jsou tam lidé tak zoufalí, proč riskují svůj život a snaží se v obyčejných pramicích překonat moře směrem do Evropy. Takže investice do budování míru a rozvoje je naprosto zásadní pro řešení těchto hloubkových příčin imigrace. Druhá věc, eh, sítě převaděčů. Tady je potřeba mezinárodní spolupráce, silnější mezinárodní spolupráce, protože jedině tehdy se nám podaří vyřešit problém nelegální migrace a já doufám, že budeme eh, schopni eh, pro všechny tyto Eh, lidi udělat více. Jinak věřím v prevenci a řešení konfliktů. To by mělo být naší politickou vášní a mělo by to být tím, co nás eh, žene kupředu v oblasti rozvojové pomoci, protože eh, svět je dnes velice mm, nebezpečným eh, místem, nerovným místem. Bojujeme s věcmi, jako je extremismus, terorismus, klimatické změny a přináší to tragédie nejenom pro nevinné lidi, přináší to obrovské utrpení, srovnatelné se světovou válkou. A toto obrovské utrpení následně zase generuje nepřímé hrozby pro nás samotné. Děkuji. Pan Arnott. Jonathan Arnold, paní komisařko, vy jste nám říkala, Eh, o Sofii, o bulharském hlavním městě, kde došlo k vybudování metra díky financování EU a uváděla se to jako příklad toho, proč by veřejnost měla smýšlet pro evropštěji, ale Důvod, proč lidé ztrácí v Evropu důvěru, je právě tento, že vidí, že jsou to jejich peníze, které se posílají do Bruselu a Brusel eh, eh si pak eh, připisuje ty přínosy. On se totiž Brusel snaží vše centralizovat a všechno řešit jednotně a pak očekává, že občané za to budou vděční. A to je součást toho problému. Takže se ptám, myslíte si, že je jedna konkrétní oblast eh, evropského čerpání, kdy došlo k tomu, že peníze byly z Bruselu vráceny na místní úroveň a tam vynaloženy přímo místními lidmi? Děkuji za tuto otázku. Sofijské metro má jednu stanici, ta se jmenuje Evropa, ne Evropská komise, ale Evropa a um, lidé vědí, že to byli evropští občané, kdo umožnili stavbu sofijského metra. Ale teď eh, k té vaší další otázce kde by měly eh, být rozhodovací pravomoci. Já pevně věřím, že pravomoc rozhodovat by měla být na té nejnižší možné úrovni. Souhlasím s tím, že existují oblasti, kde není žádný mm, prostor pro rozhodování eh, ani na úrovni členského státu, že je lepší, aby se rozhodovalo skutečně nám na místní úrovni. Ale Může tomu být i naopak, když mluvíme třeba o výzkumu, o spolupráci mezi univerzitami a výzkumníky, tam je určitě lepší mm, řešit eh, to z vyšší úrovně, abychom mohli obstát eh, proti Japonsku, Číně, Indii, Spojeným státům. Ani samotné Spojené království eh, by samo o sobě nedokázalo tolik, jako když se spojíme. Teď budeme mít eh, také místo předsedu Komise pro eh, lepší přijímání legislativy a eh, i ten vám určitě vysvětlí, že došlo k určitým mm, chybám v nastavení správné úrovně rozhodování, ale máme třeba program REFIT, který nám má pomoci zbavit se těch zastaralých věcí, které už dnes potřeba nejsou, více eh, uplatňovat zásadu subsidiarity, to znamená rozhodovat na co nejnižší možné úrovni. Já odpovídám jako komisařka dnes také za civilní ochranu a my jsme eh, vyjednávali budování kapacit eh, civilní ochrany v Evropě, ale já jsem se postavila, postavila proti tomu. Říkala jsem, že tady musíme využít kapacit členských států, jenom je propojit a efektivněji využít. Siegfried Muresan. Thank you, Chair. Um, Madam Commissioner. Děkuji, paní komisařko, děkuji za to, co jste doposavat uvedla. Pokud jde o eh, neuhrazené platby, děkuji za tu popsanou strategii, s nimi to rozumě. Mám následující dotaz. Ve svém eh, dopise vám předseda Juncker píše, že byste měla připravit plán pro řešení plateb hned eh, z kraje svého mandátu. Můžete nás tedy podrobně informovat o tom, jaká kritéria uplatníte, jaké budou pro vás prioritní oblasti, na které se zaměříte? A druhá otázka, ta souvisí s VFR s nařízením OVFR, které praví, že národní eh, platby pro politiku soudržnosti se budou také v roce 2016 přeskoumávat, což může vést k určité bitvě mezi členskými státy, které jsou příjemci pomoci. Jakým způsobem vy se do tohoto hodláte zapojit? To, to your first question, I... K vaší první otázce. Už jsem říkala, že ve všech těch eh, čerpajících generálních ředitelstvích, které vynakládají finanční prostředky, chceme se zaměřit na lepší provádění a realizaci pladeb. Já odpovídám teď za DG Eco a my jsme jako první na tento problém narazili, protože došlo k navýšení počtu krizí a pokud nezaplatíte, lidé začnou umírat. Takže eh, my jsme eh, opravdu naléhali na to, aby se problematika plateb řešila. A děláme tři věci. Jednak jsme si sestavili priority eh, a řešíme prioritně ty, které zachraňují životy, jiné eh, odkládáme, pokud tam to spoždění tolik nevadí. Za druhé, eh, udělali jsme si také rozdělení partnerů do dvou kategorií na ty, kteří snesou trošku pomalejší platební kalendář a ty, kteří si něco takového nemohou dovolit. Takže tam máme například agentury OSN, kde jsme jim zálohy snížili z 80 na 40 protože ty se s tím dokážou vypořádat. Ty mají jiné rozsáhlé financování, ale třeba malé nevládní organizace, ty potřebují těch 80 záloh, aby eh, dokázali přežít protože tam si myslím, že by bylo zbytečné zatěžovat eh, naše daňové poplatníky úrokovými eh, platbami. A třetí věc, kterou jsme udělali, je, že jsme se podívali na provádění těchto projektů z hlediska našich partnerů. My spolupracujeme třeba se Spojenými státy, také samozřejmě s členskými státy velice úzce a zaměřili jsme se na to, kde můžeme spolupracovat ještě úžeji a kde by třeba náš partner na sebe mohl vzít v okamžiku, kdy my teď máme problém s platbami větší břímě a příště bychom se vystřídali. Vladimír Manka. Vladimír Manka. Paní Georgieva, nezaměstnanost mladých narostla eh, obrovským eh, obrovskou rychlostí eh, od roku 2007 do roku 2013. 50% je to v Řecku a ve Španělsku. A pan Juncker uvedl, že riskujeme, že celá generace mladých lidí eh, skončí eh, nezaměstnaná a jako vyloučení lidé. Jak vy osobně posuzujete tuto situaci, pokud jde o implementaci systému záruk pro mladé? Jak víte, tak nezamě- iniciativa na zaměstnanost eh, eh, mladých skončí v roce 2015. To, co si myslíte o návrhu navýšit evropské financování této iniciativy i po roce 2016? A poslední věc, socialisté a demokraté a některé mezinárodní organizace žádají 21 miliard eur pro celé období 2000, od roku 2014 do roku 2020. Co si o tomto čísle myslíte? Děkuji. Iniciativa záruk pro mladé již nyní přináší hmatatelné výsledky. Já jsem se dívala na některé informace, které nám proudí z členských států. Nevím, jaký dopad to má například v Řecku, ale velký dojem na mě udělaly výsledky z Francie a ze Španělska. Tam dohromady mluvíme o 750 tisících mladých lidí, kteří eh, snad budou díky tomu mít eh, lepší budoucnost. Takže sledujeme provádění a pokud si celý program bude vést dobře, tak se zasadím o jeho prodloužení, budu pro jeho prodloužení. Proběhne ten střednědobý přeskum a právě pro takovéto věci je ten střednědobý přeskum důležitý. Je důležité, abychom i u závazků měli určitý manévrovací prostor pro začlenění některých um, iniciativ i v dalším období. Protože je pravda, že když vidíte, že mladí lidé dneska z Evropy odcházejí a že přispívají ke konkurenceschopnosti jiných zemí, pak je to nesmírně smutné. Musíme udělat maximum pro to, abychom eh, tento jev zvrátili. A navýšení na 21 miliard, eh, k tomu se budeme muset ještě společně vrátit. V tuto chvíli se opravdu nemůžu přesně vyjádřit k manévrovacímu prostoru, který budeme mít k dispozici. Předseda komise, budoucí předseda komise eh, všem žádá, aby eh, komise pracovala lépe jako tým a aby si také jako tým kladla priority. A proto se k těmto věcem potom jako celý tým komise vrátíme. Jan Olbricht. Děkuji. Já chci nejprve říct, že jsem velice rád, že se zde znovu po pěti letech setkáváme, protože jste jedna eh, z komisařek, která udělala velice dobrý dojem na Evropskou komisi, mám, na Evropský parlament, pardon. Máme s vámi vynikající zkušenosti, takže mm, se těším na další pětileté období spolupráce. Vy máte rozsáhlé zkušenosti s prací v komisi i se spolupráci s Evropským parlamentem a mám tudíž na vás jednu politickou otázku. Vy jste v písemných odpovědích eh, napsala svůj názor na přeskum eh, VFR. My o tom budeme v parlamentu diskutovat a já se chci zeptat, myslíte si, že tento přeskum umožní provést skutečné eh, změny v roce 2016? Je to samozřejmě závažná věc, o které musíme sami ehm, jednat. I tady eh, nastanou určitě velké rozpory v parlamentu, ale ještě dnes, než do funkce nastoupíte, kde byste řekla, že bychom měli začít? Kdy bychom měli začít, pardon? For the commission. Pokud jde o komisi, tak kdyby všechno mělo jít podle plánu, tak komise by měla začít 1. listopadu, ani o den později, 1. listopadu je tedy zrovna sobota, přesto přeze všechno. Začneme 1. listopadu, protože skutečně nesmíme promeškat byť jeden jediný den. A teď jakým způsobem chceme přistoupit tomuto přeskumu? Vy víte, že Ne všichni eh, jsou tím úplně nadšení, někteří mají pocit, že to není politicky proveditelné a proveditelné to bude, pokud budeme opravdu stát eh, za svými činy. Členské státy, které mají trochu obavy, eh, tvrdí, že půjde jenom o možnost, jak přijít s dalšími výdaji. Já mohu tyto státy uklidnit jenom tím, že doložím výkonnost evropského rozpočtu, o tom jsem mluvila v úvodu celá Evropská komise jako celek musí prokázat, že si zasloužíme svěřenou důvěru, že nám můžete věřit, když budeme předkládat návrhy a že ty návrhy budou skutečně v nejlepším zájmu evropských občanů, že tam nebudou žádné mm, zákulisní, zákulisní dohody. Vím, že to bude velice obtížné, ale pokud nám skutečně jde o konkurenceschopnost Evropy, tak si myslím, že musíme být schopni poskytnout zdroje na eh, zrychlení eh, konkurenceschopnosti. Pokud se nám podaří správně implementovat těch 300 miliard, tak si myslím, že i později budeme mnohem důvěryhodnější. Georgi Pirinský. Uvažujeme... Georgi Pirinský. Vážená paní komisařko Georgievo, nejdříve bych vám chtěl poblahopřát, poblahopřát za to, že jste získala důvěru a bylo vám svěřeno portfolio lidských zdrojů a rozpočtu Evropské unie. A přeji vám úspěšné slyšení. vidím, že velká výzva Evropské unie spočívá v odstranění či zmírnění nerovnovách. Co uděláte proto, abyste zajistila, že politika soudržnosti se postaví této výzvě a zajistí, aby skutečně z ní měli užitek všichni, všechny země. V těch zemích, které zaostávají nejvíce za zbytkem Evropské unie. Zajistíte tam zlepšení kapacit? A v oblasti výdajů budete na ně hledět komplexně? Pane Pirinsky, děkuji mnohokrát za vaši otázku, kterou zodpovím v bulharštině což mi bude velkým potěšením. Děkolik mnohokrát za to, že jste mi tomu poskytl příležitost pohovořit svým mateřským jazykem a tlumočníci budou mít možnost pracovat z bulharštiny. Mám velmi pozitivní očekávání vůči politice soudržnosti. ty státy, které tak ještě zaostávají za ostatními, dostávají díky této politice šanci. My hodláme největší část peněz v oblasti politiky soudržnosti poskytnout 25 nejchudším, procent nejchudších regionů v EU. Pokud chceme zredukovat nerovnosti, které se během krize ještě prohloubily a zostřily, tak je třeba myslet také na politiku konkurenceschopnosti a na program Erasmus+. To jsou nástroje, které v sobě skýtají šanci pro mladé podnikatele, pro mladé zemědělce. A my potřebujeme mladé lidi, abychom nastartovali evropskou ekonomiku, neboť právě oni jsou schopni toto provést. Velkým přáním nové komise bude to, že se chceme zamyslit nad tím, jak na jedné straně zvýšit konkurenceschopnost a na druhé straně zmírňovat nerovnováhy, jak tyto dva úkoly sladit. A myslím si, že pokud se to podaří, tak to bude produktivní cesta před. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Naše politiky a naše programy musí jít ku prospěchu všem evropským občanům a zejména dosáhnout ty, kteří byli vyloučeni než takovéhoto prospěchu dříve. Co může udělat komise a co mohou udělat národní a lokální úřady pro to, abychom měli ten nejlepší možný personál, který bude řídit evropské prostředky a jejich vydávání? protože to jsou lidé, kteří mohou maxim, jak si maximalizovat inkluzi žen a dalších pracovníků a zajistit to, že opravdu každé to jednotlivé euro, které vydáme, přinese co možná největší výsledek. Ehm, nedávné přepracování nařízení o personálu mělo různé cíle, jednak šlo o navýšení výkonnosti. Jak vidíte, ehm, uplatňování tohoto nařízení i s ohledem na integrační cíl, který má být jedním cílů té nové výkonnosti nyní v oblasti, kdy máme omezení personálu, omezení prostředků. Jak chcete zajistit to, že budeme mít dost kvalitních a úspěšných pracovníků, tak abychom skutečně mohli z dlouhodobého hlediska pozitivně zajišťovat veškeré výsledky, které jsme si vytkli jakožto cíl? Děkuji mnohokrát. Nový statut pracovníků Evropské unie. Nový služební zád v sobě skýtá možnosti, jak můžeme zajistit diversifikaci našeho personálu. Čelíme velkému problému, problému s novými pracovníky, protože eh, staré členské země, z nich pochází největší množství personálu, který se ovšem nyní dostávají do důchodového období, takže se nám tedy otevírá jistá mezera. Máme budeme mít eh, problém s náborem nových pracovníků, s obnovou pracovníků a budeme je muset rekrutovat tak, abychom zajistili diversifikaci. A stejným způsobem eh, bychom měli přistupovat k členským státům pokud sami budeme postupovat integrativním způsobem a budeme diversifikovat naše úředníky, tak se to samozřejmě odrazí i na naší spolupráci s členskými zeměmi. Je třeba si položit otázku, jak k tomuto cíli mohou přispět naše programy a naše projekty. Například tak, že se specificky zaměříme na vyloučené skupiny obyvatel. To děláme již nyní, ale uh, bylo by mnohem efektivnější takovéto skupiny zapojit do mainstreamových programů. Všude tam, kde je to možné. Hovořím tady o genderovém mainstreamingu v programech Evropské unie. Řekla jsem, že strategii máme. Máme již plán. Ale nejedná se pouze o ženy. Jedná se o každého, který se cítí být vyloučen. A je to nejenom problém pro ti, kteří se čítí vyloučení, ale je to problémem a ztrátou i pro nás. Pokud budeme mít dobré indikátory, dobrý systém vykaznictví, je to cesta, kterou se chceme vydat a budeme pokračovat dál. Dobře, a teď předávám předsednictví eh, paní předsedkyni výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji mnohokrát prvním mluvčím za náš výbor je Petr Savrama, prosím. Thank you. Děkuji. Naše role ve výboru pro kontrolu rozpočtu spočívá hlavně v tom, že zajistíme správné vynakládání prostředků. Musíme být schopni vysvětlit občanům, že prostředky se vynakládají správně ve všech členských státech. Odhadovaná chybovost bohužel od roku 2009 roste a v řadě členských států ovšem už o tomto vědí a přesto stále žádají proplácení. Například u 56, eh, týká se to 56 žádostí eh, o platby, které vykazují nějakou chybu. Takže eh, myslím, že bychom měli zajistit skutečnou změnu. Mám tedy na vás otázku, paní Georgieva jste připravena eh, poukázat na to, kde se ty problémy nakázejí, skutečně lokalizovat, abychom tuto chorobu vymítili? Děkuji vám. Při řadě příležitostí jsem již dnes měla možnost zdůraznit, že se jedná o zcela zásadní věc. Musíme být odpovědní vůči občanům a musíme být schopni eh, naše konání jasně doložit. Chybovost. Bylo mi řečeno, že letos můžeme očekávat eh, konečně změnu té tendence, to znamená, konečně by snad mělo dojít k poklesu chybovosti. A eh, tato chybovost byla eh, stále nad dvěma procenty u programů ve sdíleném řízení. Pokud jde o programy, které řídí přímo komise, tak tam ta chybovost zůstává mm, pod touto hranicí a eh, aspoň v mém eh, generálním ředitelství je to pod dvěma procenty. To znamená, musíme se soustředit hlavně na programy, které jsou ve sdíleném řízení a samozřejmě na ty členské státy, kde je více práce. Ale pokud chybovost je vyšší, nemusí to nutně znamenat, že členský stát odvádí špatnou práci. Někdy to jenom znamená, že země je úpřímnější, poctivější, že zkrátka více o chybách informuje. A v tomto slova smyslu s vámi souhlasím, že informování eh, o zdrojích chyb je velice potřebné. My už to vlastně teď děláme, ale neměli bychom eh, jak si pouze jmenovat ty vyníky, protože takové hlasité jmenování vyníků potom se potenciálně může změnit ve hru na schovávanou, kdy vlastně vznikne motivace pro to, aby se začaly mm, chyby skrývat, aby se o nich tolik nehovořilo, aby se nevykazovaly. Jinými slovy, já eh, budu samozřejmě chtít jednat otevřeně a mm, jak si jasně říkat pozor, tady je něco špatně ale zároveň chci nabídnout eh, určité mm, porozumění a lepší porozumění těm problémům. Děkuji a nyní Glenn Moody z SAD. My si ceníme vašich eh, odpovědí k platbám a ceníme se toho odhodlání, že se chcete stát eh, za svojí prací, ale eh, zatím v posledních letech jsme byli svědky zablokování situace, kdy na jedné straně byla komise s parlamentem a na druhé straně rada. Od roku 2011 jak si se nikdy nepodařilo dosáhnout skutečně rovnovážného výsledku při dohodovacím řízení mezi rozpočtovými orgány. Spíše je to vždy eh, velký tlak ze strany některých členských eh, států a v letošním roce komise požádala o více prostředků, což eh, dosti rozmrzelo některé členské státy v radě a myslím, že to jenom dále prohloubilo nedůvěru, která panuje mezi třemi institucemi. Rada často vystupuje nejasně, pokud jde o mm, skutečně rozdílné, eh, rozdílná prohlášení šéfů státu a vlád. Proto si myslím, že potřebujeme strukturální změnu, která nám umožní vyhnout se těmto každoročním bitvám. Co konkrétně chcete navrhnout, abyste zajistila efektivnější a jednodušší rozpočtový proces, než tady toto zdlouhavé jednání, kterého se musíme účastnit nyní? Já jsem doufala, že se budu moci vyjádřit k této otázce. Teď už mám nějaké zkušenosti s tím vyjednáváním sama osobně, a tak jsem se nad tím už eh, zamýšlela a doufám, že ve spolupráci s vámi se nám podaří zracionalizovat rozpočtovou proceduru. Já se v tuto chvíli budu muset do, do procedury zapojit tak, jak je, protože máme termín do 17. listopadu pro uzavření stávajících jednání, takže se do toho budu muset zapojit a dospět k nějakému ujednání. A samozřejmě půjdu do jednání s různými návrhy, s různými čísly, a, ale ta čísla jsou pochopitelně důležitá, nicméně to, co je vůbec nejdůležitější, je eh, to, s čím nakonec výjdeme jako s konečným ujednáním. Na druhou stranu eh, máte pravdu, že eh, celá věc je dosti problematická a že je potřeba najít cestu směrem k racionalizaci rozpočtové procedury. Mám zkušenosti s malým generálním ředitelstvím, které mělo poměrně omezený rozpočet, ale i tak chápu, že celá rozpočtová procedura je nesmírně komplikovaná a že není ideální a je tam obrovský prostor ke zlepšení. To, že jsme v této situaci, je dáno historickými důvody a tím hlavním důvodem je, že musíme sladit názory tří institucí. S komisí je to, myslím, nejsnažší, protože my jsme motivováni dospět k dohodě která nám umožní mm, dobře realizovat naše cíle. Ideální by bylo, kdybychom se všichni dokázali shodnout a e, začít e, hlavně uplatňovat zdravý rozum. Možná, když se najde trocha dobré vůle, já zkrátka, já se nevzdávám, já se nezdávám a vytrvám. Děkuji a nyní Anders Vistesen z EKR. Paní komisařko, skupina EKR si uvědomuje, že vynakládané prostředky jsou prostředky daňových poplatníků, proto je tak důležité, abyste jako komisařka zajistila, e, že e, se nebudou mrhat penězi. Například e, Evropský účetní dvůr každý rok prokazuje hýření prostředky Přitom je jasné, že musíme v rozpočtu šetřit. Ale ono záleží také na tom, kde se bude šetřit. Jestli se bude šetřit horizontálně nebo jenom v infrastrukturních projektech a ne, nebo tam, kde nám to doporučí Evropský účetní dvůr. Já se chci zeptat, jak chcete škrtat v evropském rozpočtu. Chcete škrtat horizontálně, anebo jenom v těch oblastech, kde se nevynakládají prostředky správně? Já jsem možná úplně úplně neporozuměla vaší otázce. Pokud se ptáte na to, jak navrhnu seškrtat evropský rozpočet, tak eh, já musím říci, že rozpočet je výstupem z intenzivního vyjednávání a proto tak pak vypadá. A já ho musím pouze provádět a provádím ho, co nejlépe umím. Při implementaci nemusíme být velice opatrní a dbát na dodržování stanovených priorit. Zároveň musíme mít možnost provádět eh, relokace, pokud je to nutné. A není to jednoduché z těch důvodů, které jsem vysvětlovala před okamžikem, to znamená, že mm, celá rozpočtová procedura je nesmírně komplikovaná a závazky jsou rozpracovány do obrovských podrobností podle řady parametrů a přitom tam žádáme určitou míru flexibility, což dále komplikuje to řízení rozpočtu. Mohu vám ale přislíbit, že budu s účetním dvorem úzce spolupracovat především ve dvou oblastech. Jednak se budu řídit jejich zprávami a doporučeními. Já totiž vítám, že samotný účetní dvůr má stále větší zájem o audity výkonnosti, takže to vítám a zároveň eh, budu spolupracovat v oblasti chybovosti. Uvědomuji se, že k chybám zkrátka dochází, ale naštěstí těch 4,8 z loňského roku eh, jenom mm, z dvou desetin procenta představují skutečné podvody. 0,2 i tak je samozřejmě příliš mnoho, ale chci, abychom si uvědomili, že dochází eh, k měření, které někdy není vykládáno správným eh, způsobem, ale pak nás s tím navenek eh, všichni mm, porovnávají a je jasné, že ty výsledky musíme zlepšit. Nyní Alde, děkuji. Paní kandidátko, ve svých písemných odpovědích zdůrazňujete, že chcete více vysvětlovat evropský rozpočet a jakou přidanou hodnotu přináší občanům. Také říkáte, že chcete více využívat digitálních technologií a zlepšit tak transparentnost evropských výdajů. A tak se chci zeptat na následující věc. Jaké konkrétní kroky chcete podniknout v prvním roce mandátu proto, abyste tohoto cílu dosáhla? A za druhé, jaká opatření chcete přijmout proto, abyste zlepšila přístup k informacím pro příjemce evropských prostředků? Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. Během prvního roce v úřadu jsem pracovala v generálním jsem měla pod sebou určitá generální ředitelství nebo oddělení a zaměřovali jsme se na zlepšení informačních systémů a transparentnosti. Myslím, že můžeme udělat řadu věcí pro to, abychom lépe propojili stávající databáze. Můžeme zjednodušit informace, které žádáme. Tady jsem už se o tom trochu zmiňovala a technologie nám v tom pomáhají. Ale samozřejmě, že nevyřeší koncepční problémy, My máme k dispozici nesmírně kvalifikované odborníky a ti eh, poskytují informace jazykem, kterému rozumí zase další odborníci. A ono je někdy potřeba eh, informace přeložit eh, z toho odborného jazyka do jazyka srozumitelného normálním lidem. Je potřeba to samozřejmě řádně promyslet, ale chci eh, se zamyslet nad tím, jak zpřístupnit informace občanům, jak ty informace zpřístupnit opravdu lépe, kvalitativně lépe a jde mi o kontinuální zlepšení a o efektivní využívání informací aby nás vlastně veřejnost eh, mohla kontrolovat. Já když jsem se připravovala na toto slyšení, tak jsem eh, eh, pátrala o různých věcech a informacích na internetu a mnohdy jsem se ani nedopátrala, takže já se nejdříve zaměřím na můj tým, na to, jak bude fungovat moje generální ředitelství a pak svůj záměr zaměřím dále. Rina Kari. Děkuji. Evidentně tady máme co dočinění s neakceptovanou situací, protože nemůžou občané doplácet na to, že dochází k přemysťování výroby do jiných zemí a že dochází ke zrušení pracovních příležitostí. Viděli jsme, že tady existuje praktika, eh, která eh, by neměla být provozována ze strany podniků, které dostávají subvence. Jaká opatření chcete učinit proto, aby se evropské fondy eh, nedávaly tam, eh, kde dochází k přesunování výroby z jedné země do druhé, protože tady vznikají černé díry a je to jasné zneužívání fondu. Děkuji vám. Já nejsem obeznámena přímo s tímto problémem, o kterém hovoříte, musela bych si to prostudovat, abych mohla správně odpovědět. Takže odpovím spíše obecně. Pokaždé, když někdo dostane z Evropské unie peníze a zneužije je, tak je potřeba situaci napravit. Kdybych to měla takto jednoduše říct, pokud dostanete na něco peníze a použijete je nesprávným způsobem, musíte je vrátit. Jedná se o takzvané korekce, které jsou také velice silným signálem, jež by měl vyníka odradit pro příště, ale nejsem bohužel obeznámena s tím konkrétním příkladem, o kterém jste hovořila vy, takže nemohu podrobněji odpovědět, ale zajistím, abychom se společně eh, s mým budoucím týmem na to podívali a pak vám odpověděli. Vrody komisáris. Děkuji, paní předsedkyně. Paní designovaná komisařko. Nejdříve bych eh, chtěl říci, jak, velmi vá, jak velice si vážím práce, kterou jste odvedla během minulých pěti let a jsem si zcela jistý, že se velice efektivně chopíte i vašeho nového úřadu. Řekla jste, že se zaměříte na OLAF, aby byl silnější a byl více respektován. To vidíme stejným způsobem, ale vidíme tady celou řadu problémů. Vidíme, že výsledky OLAFu často není možné kvantifikovat a ověřovat a také se vede diskuze o tom, k jakým způsobem přichází OLAF k těm číslům. Eh, zjišťujeme, že relativně velké procento eh, pracovníků OLAFu si hledá nové pracovní místo, protože se necítí dobře v této organizaci. A dále tam existuje konflikt mezi dozorčím výborem OLAFu a OLAFem. A současný ředitel Olafu v podstatě nechce připustit skutečnou kontrolu. Jak chcete odstranit příští pro, tyto problémy během příštích let? Já považuji tuto instituci za velice důležitou, nejenom protože hájí finanční zájmy Unie, což je jejím hlavním úkolem, ale také z politického hlediska je to důležitá instituce, která může sehrávat a měla by sehrávat i důležitější roli do budoucna vůči členským státům. Jak víte, tak eh, já mám jasně definovaný mandát. Na politické mm, straně mám určité odpovědnosti a pak je tady eh, strana mm, skutečného vyšetřování jednotlivých případů podvodu a tam já žádné pravomoci nemám. Já považuji nezávislost OLAFu za eh, nejdůležitější věc a udělám proto vše, eh, abych vymítila jakékoliv podezření, že překračuji svoje pravomoci v tomto ohledu. Nicméně, co bych eh, udělat mohla ze své funkce, můžu se obrátit na OLAF a zajímat se o to, zda si OLAF stanovuje správně priority, jak vypadají strategie pro boj s podvody v členských státech a tak dále. A protože od, budu odpovídat, pokud budu potvrzena také za pracovníky, za personál, tak mě samozřejmě zajímá výstup z průzkumu zaměstnanců OLAFu. Já vím, jak vypadá situace v jiných generálních ředitelstvích, takže uh, Eh, se to mohu eh, porovnat a budou mě zajímat opatření, která v OLAFu přijmou. Ale byla bych velice opatrná, protože eh, zaměstnanci jsou pro nás klíčoví. Ti odvádějí tu samotnou práci a přitom v jejich případě je to práce velice stresující, takže se musíme maximálně snažit pro ně vybudovat zdravé prostředí. E a jako další za EFDD Marko Bali. Děkuji. Když jsem se připravoval na toto slyšení, tak jsem si pročetl odpovědi, které jste eh, nám dala na naše písemné otázky a jsem rád, že chcete bojovat proti korupci a proti podvodům. Myslím si, že to je skutečně zásadní věc pro instituci, která zpravodaje výdaje, je důležité, aby zajistila, že ty výdaje skutečně půjdou správným směrem a budou vydávány řádně. V Itálii máme zájem mafie, což je skutečně potvrzeno řadou zatčení, ke kterým prošlo zájmem Bafie o tyto prostředky. Je to strukturální problém a je to samozřejmě problém, který se v první řadě týká italského daňového poplatníka, který platí za tu korupci, ale týká se to také evropského daňového poplatníka. Tam, kde Itálie dostává peníze z evropských zdrojů. A proto na vás apeluji, prosím vás, slibte nám, že zavedete specifická kontrolní opatření v zemích, kde bylo prokázáno, že dochází k zneužívání evropských prostředků právě na základě zločinných spolků typu mafie. Děkuji. Ano, já odpovídám ano, jasné ano. Velice pečlivě sledujeme využívání prostředků, máme kontrolní systémy, které mnohem snáze než dříve dokážou odhalit problémy. Kdybych se ještě měla vrátit k OLAFu, tak v loňském roce OLAF, OLAF zpětně na základě vyšetřování inkasoval 170 milionů eur. To je částka nesmírně vysoká, pro evropský rozpočet důležitá a dále to ukazuje, jak velký význam připisujeme zpětnému inkasu prostředků tam, kde je to eh, na místě. Nejde vždy jenom o korupci, jde i o zneužívání, to znamená, že peníze se vynaloží eh, na dobrý účel, ale je to jiný účel, než na jaký byly určeny. Ale já se budu hlavně soustředit na to, jak spolupracujeme s členskými státy a jak se samotné členské státy zlepšují. V Itálii ano, je problém s mafií, sami jsme o tom asi všichni viděli mm, spoustu filmů, ale vaši žalobci se s tím potýkají, často nasazují své životy a my je musíme podporovat. Evropská unie má povinnost eh, jim stát eh, bok po boku a pro změnu eh, tentokrát eh, pár vteřin ušetřím, pane před, paní předsedkyně. Není za nezařazené, prosím. Paní komisařko, drazí kolegové, vy jste hovařila o výsledcích a je třeba podívat se také na výsledky E, naší instituce. Vy zároveň konstatujete, že občané našich zemí e, ztrácí důvěru v Evropu. No, nemůžeme říct v Evropu, všichni jsme Evropané, ale spíše ztrácí důvěru v tento evropský systém. A já se domnívám, že tato ztráta odpovědnosti by měla znamenat, že odpově- komise by se měla velice angažovat. Vy jste řekla, to bylo sympatické, že místo, kde žijete, má metro, které je financované Evropou, ale bych vám rád řekl, řekl o městě, ve kterém žije, kde Evropská unie způsobuje škody, zejména co se týče směrnicí vysílání pracovníků, což umožňuje zkreslování hospodářské soutěže. Znamená to, že zaměstnanci v té které zemi ztrácejí práci a tak dále. Evropská unie Není tomu tak, že by způsobovala teď víc problémů, než kolik řeší, protože znamená blaho určitých, ale také neštěstí pro mnohé. Čili já nevidím tady, že by existovalo povědomí o tom, že to takto funguje, ale chci se zeptat, jak to vypadá s daňovými úniky. Máte nějaký konkrétní návrh, když se podíváme například na tu nesprávnou informaci, co se týče OLAFu? Já dávám tu otázku, paní předsedkyně. Co se týče skandálu s katalánskem, kde španělští funkcionáři eh, zneužili peníze a potom je dali do daňových rájů, ale co eh, dělala komise? Obviously, my se musíme pochopitelně stále snažit eh, zlepšovat se, zlepšovat politiky, zlepšovat vynakládání prostředků daňových poplatníků. O tom není žádných pochyb. A velice dobře vím a jsem si vědoma toho, že v Evropě jsou lidé, kteří se domnívají, že některé evropské politiky, například volný pohyb pracovních sil, působí lokální problémy. ale my se musíme podívat také na přínosy, které nám volný pohyb pracovníků v členských státech eh, přinesl a myslím si, že ty výhody jsou značné. Ale kromě toho, kromě těch eh, určitých problémů, které volný pohyb pracovníků přináší, jako Evropané se musíme podívat i do vnějšího světa a uvědomit si, že z hlediska konkurenceschopnosti máme povinnost spolupracovat a budovat dostatečně silné a vel, velké hospodářství a dostatečně silný trh, který bude konkurenceschopný i nadále. Jsme stále největším hospodářstvím, největší ekonomikou na světě. Přes 20 eh, HDP to je náš podíl, ale ten podíl se zmenšuje a našim občanům se nepoda, nepovede dobře, pokud tuto tendenci nezvrátíme a nepodaří se nám to, pokud bude každá země jenom fungovat sama za sebe. Já si myslím, že tady jde o kvalitu života Evropanů, pokud Eh, se spojíme, přinese to lepší kvalitu života nám všem. O tom konkrétním případě, o kterém jste hovořil vy, bohužel informována nejsem, pokusím se to zjistit. Se do vám dostáváme k mluvčím za jednotlivé politické skupiny. Podle velikosti začíná pan Tamáš Dojč za EPP. Děkuji. Eh, poslední zpráva o absolutoriu žádá komisi, aby vyřešila uh, rezervy, které jsou v oblasti zemědělství a strukturálních fondů. Já jsem si přečetl vaše odpovědi na naše otázky, ale stále mi není jasné, jak chcete reagovat na nesrovnalosti a jak zkrátit ten čas reakce. My očekáváme od komise nulovou toleranci vůči podvodům a nesrovnalostem a tudíž se vás chci zeptat, paní Georgieva, na následující věc co uděláte proto, abyste se soustředila na skutečné problémy, na to, eh, tam, kde k ním dochází podle rizika, aby se dále zkrátila reakční doba na nesrovnalosti a zároveň jakým způsobem snížíte byrokracii, která je s kontrolami spojena budete uvažovat o zmražení plateb v případě přetrvávajících nesrovnalostí a přetrvávajících podvodů? Thank you. Děkuji. Znovu opakuji, že zastáváme nulovou toleranci vůči podvodům. Skutečně to musím zopakovat, Kdyby by bylo ještě nižší číslo než je nula, tak budu usilovat eh, o nižší číslo, protože podvody to je skutečný jed. Jed, který nesmíme tolerovat, s nímž se nesmíme smířit a asi se na tom tady shodneme všichni. Pokud jde o riziko, eh, sloučím eh, ty vaše otázky týkající se rizika a zjednodušení a pak se podívám na ty fondy. My usilujeme o kontrolní systém, který bude čím dál více zohledňovat riziko. Pečlivě sledujeme, kde se riziko opakuje, kde je riziko vyšší, z čeho riziko pramení. Pomáhá nám v tom samozřejmě Evropský účetní dvůr i náš vlastní interní audit, který provádí kontroly, které jsou specificky zaměřené na jednotlivá generální ředitelství a jejich výdajové programy. Zároveň ovšem víme, že musíme situaci zjednodušit, aby pravidla byla jasná a tím se snáze dodržovala. Ale čas, stále častěji jsme svědkem toho, že problém není na straně komise, ale spíše na členských státech, která dále ještě komplikují pravidla provádění jednotlivých projektů a v některých případech je to ten největší důvod pro narůstající počet chyb a nesrovnalostí a to musíme řešit. Pokud jde o zmražení plateb, říkám rozhodné ano, zvláště pokud je to přetrvávající problém. A zvláště pokud už nesrovnalosti byly odhaleny a přesto je nikdo neřešil a nenapravil v takových případech, vždy budeme postupovat tím způsobem, jako jsme postupovali nyní socialisté. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, nejprve vás chci pozdravit, dobrý den. Eh, při vašem úvodním vystoupení a odpovědích při první části jste jmenovala absolutní priority a sice pustit se do krize s platbami a řekla jste, že je třeba eh, pustit se i do řešení roku 2014 a práce na rozpočtu 2015. Eh, já se chci zeptat na následující věc. Můžete vy zaručit Evropského parlamentu, že eh, dostaneme předložený návrh eh, v parlamentu od komise, jakým způsobem eh, se bude postupovat. A druhá otázka členské státy stále více podceňují schopnosti evropského rozpočtu jako nástroje pro zprávu věcí veřejných peníze, které jsou určeny na hospodářský růst, jsou stále snižovány, tedy jejich eh, suma a bude tedy při hodnocení plátu členských států provedeno zohlednění eh, této situace. Jaké návrhy máte, aby se v této oblasti splnily požadavky Evropského parlamentu? Jak chcete spolupracovat se sborem komisařů, zejména s panem komisaři Moskovici a s Dombrovským v této oblasti? Děkuji. My, uh... Děkuji vám. Když jste říkal místní vlády, myslel jste národní vlády anebo místní samozprávu? Teď jsem si nebyla jistá, jak tomu mám rozumět. Myslel jste tedy ano, tu národní úroveň, dobře. Národní parlamenty začnou takovou zjevnou věcí a to jsou ty eh, národní deklarace o eh, eh, hodnověrnosti, které žádáme a myslím, že to je správný postoj. Takže myslím si, že je to správné, pokud chceme zlepšit situaci s implementací našich programů. Oslovujeme národní parlamenty, z hlediska interinstitucionálních vztahů je tady vztah nejenom mezi evropskými institucemi, ale mezi nimi a institucemi národních států. A já si myslím, že nadcházející komise eh, bude eh, tyto vztahy s národními institucemi ještě více rozvíjet, protože v Bruselu můžeme vést naše půdky a boje, ale nakonec záleží na tom, eh, co se děje v členských státech, kde žijí naši občané. Já mám své rozsáhlé zkušenosti i z bulharského parlamentu a tak vím, jak je důležitá ta spolupráce s Národním parlamentem, ale ono je důležitá i ta samotná místní úroveň, kde se projekty realizují. Teď pokud jde o vyjednávání, vy se státe, ptáte správně, budete se stát za svým při celém vyjednávání? Říkám ano, samozřejmě, že si stojím za svým návrhem, který předkládám. Komise předložila tento návrh nejen tak z ničeho nic, že by se podívala do nebe a pak nastřelila nějaká čísla. Je to na základě pečlivých analýz a pečlivého zvážení rizika. Takže můžu zopakovat, nebo vidím, že nemůžu zopakovat, protože už jsem opět překročila čas. další na seznamu Jan Debran za ALDE. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Georgieva. Já chci říci, že se nesmírně těším na naši nadcházející spolupráci, zejména vzhledem k tomu, že jste řekla, že chcete více zdůrozňovat eh, výsledky, výstupy. To skutečně potřebujeme. My jsme dostali od účetního dvora řadu zpráv a doporučení, která směřují k větší efektivitě a svědčí o tom, že na efektivitu, na efektivitu příliš nedbají členské státy a bohužel často ani komise ne. Například 5 miliard eh, na eh, potravinářský průmysl. Tato investice nám nepřinesla žádnou přidanou hodnotu. Měla tento projekt měl tudíž okamžitě skončit. To znamená, budete konkrétnější, pokud je o to, co děláte v komisi a jakým způsobem chcete zatlačit na členské státy, aby eh, více dbali na efektivitu. Tam totiž vidím jeden z největších problémů. Děkuji. Děkuji vám. za slova týkající se naší budoucí spolupráce i já se na ní velice těším. Dochází k zásadní kulturní změně. Stojíme před takovou velikou změnou a nesmíme příliš vinit lidi, kteří eh, jsou nuceni touto kulturní změnou projít. Když se podíváte na historii komise, tak eh, komise se zaobírala vždy především harmonizací legislativy a výsledkem toho je, že jsme najali vynikající právníky, ale teď potřebujeme také eh, lidi ekonomicky a finančně orientované. A tak už jsme je začali najímat, ale eh, právníci samozřejmě mm, jsou zaměřeni spíše procesně, zatímco nám teď nově půjde hlavně o ty výsledky. A tak budeme muset eh, obratně využít i našich personálních zdrojů a talentů, které máme k dispozici. A chci, abyste um, mi rozuměli, já samozřejmě se nechci zbavovat právníků, protože je potřeba mít eh, všechno v pořádku a ve věcech jasný řád, ale jde nám o to, urychlit tu kulturní změnu, o kterou usilujeme a to můžeme docílit nejlépe tak, že budeme jako komise fungovat jako tým, budeme důslední. Vy se ptáte, jak to chceme docílit. Chceme spolupracovat s dalšími komisaři, konkrétně eh, s těmi komisaři, kteří vynakládají nejvíce prostředků a chceme vytvořit rámec, který nám pomůže řešit eh, průběžně dosahovaný pokrok. Paní komisařko, za EPP položím také jednu otázku. Chtěla bych se vrátit k otázce problému fungování úřadu pro protírání podvodů. V minulých dvou letech vyšetřovací výbor, respektive dozorčí výbor OLAFu zjistil celou řadu nesrovnalostí, například nelegální vyšetřovací metody, zneužívání moci úředníků OLAFu, to možná ještě bude mít trestně právní dohru. Tyto výsledky jsou také důvod toho, proč vlastně dozorčí výbor OLAFu má nyní takové problémy, proč je mu stěžována práce. Komise pro boj proti podvodům se o tom mnoho nezajímal. To, co jste vyřekla k tématu, bylo značně vágní, proto se ptám, zda chcete jít tedy ve stopách toho svého bývalého komisaře eh, a pouze přihlížet, či zda chcete skutečně něco udělat. Co tedy hodláte učinit během příštích šesti měsíců? Děkuji. Děkuji. Um, the... Když jsem se připravovala na toto slyšení, tak jsem samozřejmě neodpovídala jenom na vaše e, dotazy, ale účastnila jsem se i různých jednání, z nich jsem e, vyrozuměla, že panuje jisté napětí. A nemusí to být vždy špatné špatné, když to podporuje argumentaci a pak to přispěje k pozitivním změnám. Ale já dnes nemohu ze své situace posoudit, eh, jak tomu skutečně je. Já jsem trochu omezena svou současnou rolí, protože dozorčí výbor a OLAF eh, provádějí ta vyšetřování, do nichž já nemohu nějak zasahovat. Já mám eh, svoji odpovědnost, pokud jde o personální obsazení. Například dozorčí výbor teď má více lidí, eh, kteří je podporují, to je samozřejmě pozitivní věc a také vím, že jsou tady rozpočtové otázky, které jsou provázány s těmi personálními otázkami, s eh, se zajištěním dostatečného počtu pracovníků. Pokud by mělo dojít k takovým změnám, potřebujeme změnit příslušné nařízení. Zda by se to vyplatilo, nevím, v tuhle chvíli nemohu říci, ale mohu říci, že budu nadále pečlivě posuzovat to, co spadá do mé oblasti působnosti a budu to posuzovat nesmírně opatrně, protože pokud já nebudu hájit nezávislost Olafu, tak eh, pak bude ta situace velice špatná. Ze své funkce udělá maximum pro to, aby Olaf měl dostatečnou pověst a kapacitu pro svoji práci. To je pro nás pro všechny důležité. Sandra SAD. Eh, krásný dobrý den, paní komisařko. Vy jste jasně prohlásila, eh, jak to vypadá na mezivládní úrovni, eh, jak vypadá spolupráce na radě a stále je to více mezivládní než komunitární. Máme méně rozpočtu a hlavně stále méně komunitárních prostředků a měli bychom překročit tyto egoizmy na národů, tedy států. My proto chceme, aby byly do budoucna vytvářeny vlastní prostředky Evropské unie pro 500 milionů občanů, aby se překonala krize. V tomto smyslu eh, jak mohou finanční nástroje pomoci nárůstu rozpočtu proto, aby chom dosáhli lepšího financování. Promiňte mi ten vtip, ale Světová banka eh, eh, vlastně byla také vaším zaměstnavatelem, ale my žijeme v reálné ekonomice. Jak chcete realizovat eh, tyto naše snahy? A kromě toho, ta práce skupiny na vysoké úrovni, která se má zaobírat vlastními prostředky, tuto velice podporujeme, ale myslím si, že tady by se mělo udělat něco v oblasti zavedení společného zdaňování finančních poplatků, ale co chcete udělat v oblasti kontroly rozpočtu a také kontroly celních poplatků. Děkuji vám. On the, uh, on the first point, uh, on... K vašemu prvnímu bodu vlastní zdroje. To je skutečně nešťastná situace, musím to zopakovat. Sama jsem byla hrozně smutná, eh, když došlo k uzavření jednání o VFR v té podobě, eh, k jaké k tomu došlo. Já si myslím, že bychom měli být schopni využívat evropský rozpočet více proticyklicky, spíše než procyklicky ale mm, zkrátka členské státy se ve své době potýkaly se značnými obtížemi a výstupem z toho byla podoba VFR. Teď je potřeba soustředit se na provádění těch prostředků, které k dispozici máme. Jak nejlépe umíme. Já pochopitelně nechci přetvořit Evropskou komisi do nějaké podoby bankovní instituce. Máme k tomu Evropskou investiční banku třeba, ale chci, aby Evropská komise používala finanční prostředky, které má k dispozici holističtěji, kreativněji, protože všichni souhlasíme s tím, že peněz není dost, když to srovnáme s potřebami, požadavky, s našimi aspiracemi. Máme jenom tolik peněz, kolik máme a s nimi eh, musíme pracovat. Každý projekt má své cíle, ale pokud budeme k věci vstupovat kreativněji, tak možná se nám podaří dosáhnout lepších výsledků. A k tomu by nám měly posloužit i ty inovativní finanční nástroje. Měly by nám umožnit lépe dosáhnout stanovených priorit a cílů. A neměli bychom se tedy těchto kreativních metod bát. Pokud jde ještě jednou o ty vlastní zdroje, tak eh, já si myslím, že bychom měli provést reformu vlastních zdrojů. Ale opět jedná se o politické rozhodnutí, je k tomu potřeba svolat všechny zainteresované a v Evropě je to někdy těžko proveditelné, ale měli bychom se o to snažit. Děkuji, paní komisařko. To bylo vše za výbor pro rozpočtovou kontrolu a nyní bude pokračovat výbor pro právní záležitosti. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, já jsem zapomněla na paní kolegyni Schmidt, která je jako poslední na seznamu řečníků rozpočtové kontroly. Komise v roce 2001 schválila reformní balíček personálu. Podle výpočtu bylo řečeno, že do roku 2020 se takto ušetří až 1 miliarda eur a poté každý rok 1 miliarda. Cílem je snížit výši správních nákladů, či respektive je zmrazit do roku 2020. Celkové výdaje na administrativní výdaje tvoří 5,8 celkového evropského rozpočtu a z toho eh, spadá 40 na komisi tak abychom mohli dodržet a e, veškeré úspory. Má být personál komise do roku 2020 zredukován o 5%. A nyní má otázka, jakým způsobem chcete tento cíl uskutečnit, jaká konkrétní opatření zavedete jak vypadá váš časový harmonogram a podle čeho budeme moci měřit úspěch vašich opatření a budete nás ochotna v pravidelných intervalech informovat o tom, jak v této věci pokračujete. Děkuji. Děkuji vám. Ano, na tom stojí naše důvěryhodnost, to, že dokážeme eh, zrealizovat, co jsme při, přislíbili. Takže pro nás, pro komisi, to pětiprocentní snížení je prostě cíl, který splníme. A nejenom, že ho splníme, my v tuto chvíli usilujeme eh, ještě o redistribuci pracovních míst, tak abychom mohli více podpořit oblasti, které považujeme za prioritní, na úkor oblastí, které tak prioritní nejsou. Tak například ECFIN z pochopitelných důvodů dostal 30% eh, navýšení eh, personálu navzdory tomu, že jinak pracovní místa škrtáme. Takže pokud jde o ten organigram, tak tady eh, vše posuzujeme podle priorit, které máme. Kdybychom totiž škrtali jenom jednoduše, plošně, tak bychom mohli podkopávat kvalitu naší práce, což eh, si samozřejmě nepřejeme. Za druhé, je potřeba hledět do budoucna, mít na paměti dlouhodobé cíle a tím pádem i schopnosti a kvalifikaci, kterou proto budeme potřebovat. Protože kdybychom dnes tlačili um, jenom um, na tak nebudeme schopni v budoucnu eh, splnit naše cíle. Takže mně nejde jenom o seškrtání pracovních míst, eh, ale na zvážení prioritních oblastí, prioritních procesů. E, musím si zanalizovat, které procesy jsou skutečně nutné, které méně a na základě všech těchto analýz potom se snažím dosáhnout našich cílů se zdroji, které mám e, k dispozici. a snažím se opravdu dosáhnout maxima eh, se zdroji a pracovníky, které mám. Děkuji mnohokrát za výbor pro rozpočtovou kontrolu a teď je na řadě výbor pro právní záležitosti. Very much. Děkuji. Poslední otázka paní eh, Georgievy krásně navazuje na další dotazy, které položil náš výbor pro právní záležitosti, protože my se soustředíme právě na personál, na pracovníky a první otázku položí pan Radev za EPP. Уважаема госпожо Георгиева, за мен е чест да бъда днес тук и определено като българин. Děkuji, paní Georgieva. Jsem velice rád, že tady dnes mohu být, protože zastupuji stejnou zemi Bulharsko, ale zároveň Evropský parlament a Děkuji vám za vaše dosavadní vystoupení. Já se chci eh, zeptat na služební řád. Podle něho evropští úředníci jsou najímáni eh, na základě určitých zeměpisných kritérií, aby zastupovaly všechny regiony, ale statistiky ukazují, že některé národnosti jsou zastoupeny až příliš, zatímco Když vezmeme v potaz jejich relativní váhu v Evropské unii nebo jejich počet obyvatel, tak vidíme, že některé státy zase naopak nejsou zastoupeny dostatečně. Chcete ve své funkci narovnat eh, tento nevyvážený stav? Jaká opatření eh, proto plánujete? Děkuji. Děkuji vám. To, že bych měla mít na starosti personální politiku a personální oblast je pro mě velikou výzvou, ale zároveň je to pro mě i veliké potěšení, protože si myslím, že naši pracovníci jsou skutečně nesmírně eh, kvalitní odborníci a jsem na ně velice pyšná. Jinak máte pravdu, že je důležité nastavit správnou rovnováhu. aby to vždy odráželo velikost každého členského státu, počet jeho obyvatel. Takže na tom je potřeba zapracovat, tady je potřeba situaci zlepšit. Ovšem, nesmíme zapomínat na to, že jsou zde obyvatelé států, které tolik práce v evropských institucí neláká a tudíž si o práce zde ani tolik nežádají, neusilují oni. Takže když Mohamed dojde k hoře, musí hora dojít k Mohamedovi. Uděláme tudíž to, že se pokusíme tyto státy více oslovovat, budeme tam více prezentovat evropské instituce i Evropskou komisi, budeme tam organizovat konkurzy a zaměříme se právě na ty státy, odkud nemáme dostatek uchazečů. Pochopitelně, že nám to asi všechny problémy nevyřeší. Ale co je tady zajímavé, je, že na té úrovni středního managementu tam je asi mm, ta nerovnováha největší, zatímco na těch nižších úrovních to ani tak velký problém není. Řada nově příchozích lidí jsou lidé mladí, nesmírně talentovaní, ale samozřejmě, že začínají pracovat pro evropské instituce v nižších platových třídách. Pak tady máme eh, starší členské státy, nové členské státy, i mezi nimi se situace různí a aplikace starších pravidel vede k tomu, že nejsou všechny státy zastoupeny stejně. Nechci to úplně nazvat diskriminací, nicméně nový služební řád by měl umožnit eh, služební postup těm, kteří tyto zaslouží rychleji. Děkuji nyní pan Geyer SAD. Děkuji. Já nejsem členem výboru Jury, ale eh, odporník na rozpočet, ale má frakce pokládala za důležité, abych tady vystoupil v této debatě. Paní komisařko, já jsem pevně přesvědčen o tom, že budete vynikající, odvádět vynikající práci ve své funkci, nové funkci. Ale chci říci, že na třech místech mi připadala vaše vyjádření poněkud mlhavá. My jsme se ptali na původu těch, odkud přijde těch 300 miliard eur, které přistýbil pan Juncker v rámci svého investičního balíčku a ty mají být představeny za čtyři týdny. Vy jste tady hovořila o pákovém efektu, my bychom rádi věděli, jak velké jsou šance na to a zmobilizovat pro tento balíček skutečně čerstvé peníze. Co se týče vlastních zdrojů, zde jste hovořila o tom, že se podíváte na to, co bude možné. My bychom rádi věděli, do v jakým směrem chcete vést tu debatu. A co se týče těch plateb, tam se řekla, že se máme soustředit na to, co máme, ale my bychom rádi od vás slyšeli, jak komise chce v budoucnosti zaplatit své účty. Prosím, eh, učiňte mě šťastným a odpověďte konkrétně. Děkuji, pokusím se o to. U první otázky vás šťastným neučiníme co se týče těch 300 miliard, tady by nebylo odpovědné, kdyby já řekla, jak to bude přesně vypadat, dříve než jsme to prodiskutovali na kolegiu komisařů. Netýká se to pouze mě a je tam ještě komisař, který je příslušný a já tady chci skutečně respektovat zásadu kolegiality a proto k tomu řeknu pouze to, že Samozřejmě, co se týče tohoto balíčku, jistou roli tam evropský rozpočet hrát bude právě s ohledem na ten zmíněný pákový efekt. Je třeba, abychom ty prostředky využili koherentně a sledovali strategický cíl. Je třeba zohlednit inovační nástroje financování a srovnat je s priority, které máme. Tedy, co chceme učinit pro to, aby se vytvořila pracovní místa, kde, kolik jich má být a kde přesně se mají vytvořit. A co to bude znamenat pro naši konkurenceschopnost? Jak ji tím posílíme? Momentálně nejdříve analyzujeme tyto nástroje a díváme se na ně spíše ze stránky inputu, vstupu a ne ze stránky výstupu. Tato úloha je před námi, nebude lehká, ale třeba se, se jí věnovat, postavit se jí čelem. Co se týče těch peněz, ano, mohli bychom říct si již nyní, co přesně chceme s těmi prostředky udělat a jak to přispěje k vyřešení